že jsme už u bodu 10 a budeme se moci zabývat tématem Evropského účetního dvora. A sice tentokrát nepůjde o e, finanční odpovědnost Evropské unii, ale budeme se zabývat obchodním aspektem a nás bude zajímat tedy to, ta makrofinanční pomoc, tak aby byla e, zaměřená, zakotvená tak, aby nedocházelo ke korupci, aby se peníze nestrácely, kam nemají. Dále, jak to vypadá s našimi nástroji na ochranu obchodu, Ehm, dále na, v otázce obchodu, obchodu a, rozvoju a rozvoje a cel. Čili je tady celá řada otázek, na které se chceme zabí, eh, podívat. A máme zde samozřejmě posudky, včetně zvláštních posudků k tématům, které jsem řekl. Já jsem velice rád, že Máme eh, zde dnes tři experty, pana Salicia, který je člen eh, Senátu číslo 4 pro interinstitucionální vztahy, pan Bingston, který je eh, bývalým dlouholetým ministrem belgické vládě, nyní je zodpovědný eh, za eh, komoru pro externí vztahy a pan Matis, který od roku 2013 je členem účetního dvora a eh, soustředuje se na otázky politiky konkurenceschopnosti. Tak eh, tolik eh, tedy onen mandát a teď se dozvíme něco o pracovním programu a možná tady zprobereme aspekty k těm obchodním otázkám. Takže dám slovo panu Salciovi. Děkuji vám. Eh, my jsme tady ve třech. To je velké riziko a řízení rizik, to je vlastně naše práce a my se pokusíme zvládnout to riziko, eh, že bychom zabrali příliš mnoho času úvodními proslovy. Takže raději se pokusíme nechat více času pro vaše otázky. Tak k tomu mandátu já bych trošku obecněji pojednal rozdělení, rozdělení tedy eh, těch portfolií v rámci účetního dvora. Naším hlavním závazkem a povinností podle smluv je audit evropské účetnictví evropských peněz. Eh, my jsme eh, zveřejnili výroční zprávu na rok 16, eh, kterou jste již nedávno projednali ve Štrasburku na plénu. Toto je pro nás mimořádná věc, protože poprvé za čtvrt století jsme Eh, dali, eh, vydali stanovisko eh, s drobnými výhradami. A nebylo to poprvé tedy negativní stanovisko. Není to ještě dokonalé, ale bylo to mnohem lepší než dříve. A my se snažíme soustředovat nejenom na soulad finančních operací s evropskou legislativou, ale také na účinnost vynakládání prostředků. A toto je věc, jejíž význam narůstá. Proto jsme v strategii, která byla nedávno schválena, strategii na léta 18 až 20, eh, toto také zdůraznili. Chceme eh, pokračovat v tomto trendu směrem k hodnocení výkonu, hodnocení eh, účinnosti. Musíme říct, že my jsme vlastně Eh, vydali 36 zvláštních nebo speciálních zpráv o různých aspektech evropské politiky eh, v roce 2016. To je hodně. A my tady ty výsledky obvykle představujeme vždy jednotlivě eh, po jednotlivých zprávách. A dnes se pokusíme o jakýsi průřezový horizontální pohled na věc což eh, si myslím, že by vás mohlo zajímat. Čili bude to průřez několika auditními zprávami, uvidíme, jak nám to půjde. Náš hlavní cíl, a to je možná zajímavé, eh, dali jsme to tedy do titulu naše strategie. A sice podpora či pěstování Eh, důvěry prostřednictvím nezávislých auditů. To je samozřejmě eh, dobrá věc, ale je třeba vědět, že my mm, se nepohybujeme ve vaku. Takže zpětná vazba od našich zakladatelů, to znamená také eh, Evropského parlamentu, to možná především, je pro nás velice důležité. Takže my jsme prováděli takový experiment a sbírali jsme nápady Eh, z různých výborů Evropského parlamentu o tom, co všechno by se ještě dalo auditovat. No a samozřejmě eh, my jsme k tomu přidali také vlastní ideje a všechno to zveřejníme příští měsíc a kolego vám řeknou vlastně, jaké další speciální zprávy se chystáme vydat eh, v nejbližší době nebo v příštím období. Samozřejmě, že to bude o řízení financí, ale musím říct, že váš eh, výbor eh, vlastně eh, tady máme takový seznam různých témat a myslím, že si porozumíme. my společně chceme tedy reagovat na potřeby evropských občanů. A nyní já dám slovo kolegovi Pinkstenovi. Pokud pan předseda souhlasí, ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru INTA, děkuji vám za příležitost vás dnes oslovit. My obvykle se vyskytujeme výboru pro rozpočtovou kontrolu, někdy pro Eh, tedy ve výboru pro rozpočet, ale u vás eh, jsme, alespoň já, jsem poprvé o té době, co jsem členem účetního dvora. Takže já bych eh, se zaměřil na to, co jste napsal ve svém e-mailu, pane předsedo. Takže pokud vím, vás zajímá zejména náš pracovní program. My jsme měli zprávy o Tunisku, Ukrajině a regionu eh, subsaharském. A já už pár let tedy předsedám tomu senátu číslo 3, eh, takže toto nás zajímá. My tedy eh, jsme toto vydali 20. listopadu, to pan předseda Léne Eh, představí na Kokobu a hm, eh, později tedy eh, také pan Lene přijede do, do Belgie a skončí to celé tím 16. lednem. V tom pracovním programu nemáme žádné konkrétní obchodní téma pro náš Senát číslo 3, čili senátor je zodpovědný pro zahraniční činnost. My máme eh, zprávy eh, vysoce prioritních auditů, eh, celkem jich bylo 12, příští rok to budeme mít tedy pouze z těch 25, těch 12 prioritních auditů, pak tedy nastane audit NGO, Eh, v Evropském Trust Fundu pro Afriku a nástroj pro uprchlíky v Turecku. Čili to budou tedy tři audity, které v příštích letech vydáme. Možná bych mohl říci eh, pár slov o tom, jak si vybíráme témata. Eh, není to hm, nějaká, hm, nějaký náhodný výběr, ale máme tedy kritéria. Jednak jde o objem peněz, dále o rizika s tím spojená, míru rizik a také nás zajímají má případný eh, přínos tohoto auditu. No a v neposlední řadě eh, se také řídíme přáními parlamentu. Eh, myslím, že je to v mnohem větší míře než třeba před 11 lety, kdy jsem nastoupil. Tak k těm třem zprávám. Tunisko. Eh, myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že Tunisko je velmi důležité pro Evropskou unii a naopak. My jsme největším obchodním partnerem, 78 exportu, možná zhruba 80 tuniského exportu směřuje k nám. My máme deficit v obchodní bilance vůči Tunisku v dokumentu jsme tedy eh, došli k tomto závěru. A eh, účetní dvůr eh, se vyjadřuje opatrně. A já říkám toto, tuniské úřady by měly dostat podněty, aby výrazně pokročili v reformách. Ano, je tam slovo mm, incentivy, pobídky tak máme tam 300 milionů eh, půjčku makrofinanční pomoci a k tomu jsou ovšem připojeny určité podmínky. Eh, my v Evropské unii máme zálibu v podmínkách. A tyto podmínky by měly být pobítkami. Což ovšem může fungovat pouze tehdy, když komise a zahraniční servis Evropské unie žádá plnění podmínek, než se vyplatí peníze. A to vůbec není jednoduché. Velice často, když se zabýváme, hodnotíme rozpočtovou podporu nebo takovéto půjčky, tak eh, často vidíme, že ty podmínky často bývají, aspoň některé z nich splněny, Eh, už v okamžiku podpisu. Jsou to podmínky slabé, nerealistické a ty peníze jsou samozřejmě pak vyplaceny, eh, poněvadž jsou různé tlaky. V případě Tuniska skutečně eh, byly velké tlaky, poněvadž Tunisko má zvláštní postavení ve středozemí a mm, tedy komise by měla skutečně dávat eh, jakési pobytky, které jsou opravdu důležité. Čili tam byla ta půjčka 300 milionů, jak jsem řekl, a jsou to prostředky, které eh, údajně byly eh, naléhavě nezbytné a ačkoliv tady byla ta naléhavost, tak ta poslední půjčka ne- nebyla vyplacena ještě tři roky po žádosti to je takové trošku, takový trošku rozpor. Ano, samozřejmě, to, to je v podstatě eh, otázka flexibility. No. Takže eh, já tady vyberu jedno doporučení. My bychom eh, chtěli, aby komise se pokusila urychlit schvalovací proces pro naléhavé vyplácení prostředků tak o tom by měla komise přemýšlet. A ještě eh, eh, by tam eh, měla nasledovat další, nebo už vlastně byla schválena 500 milionová půjčka. Dobře, teďka k subsaharské Africe. Tady jsme se zabývali zlepšením eh, vynakládaného využívání domestik, eh, domácích prostředků, což pro řadu těchto zemí je velice důležité. Eh, jestliže země mají mm, velké přírodní bohatství, tak je velice důležité, aby byly schopné také vybírat daně. My jsme auditovali 15 rozpočtových podpor. To v podstatě znamená, že zašlete peníze ministerstvu financí příslušné země, no a jakmile jsou vyplaceny, tak eh, pak už o nich rozhoduje místní vláda. Takže v těch 15 eh, programech rozpočtové podpory pro subsaharské, země subsaharské Afriky pouze v pěti případech byly stanoveny podmínky. Zatímco u deseti žádné podmínky nebyly stanoveny. No jo, a když eh, nestanovíte žádné podmínky, tak de facto nemáte jak motivovat eh, vládu přijímající země. No a poslední zpráva to byla Ukrajina, tam jsme měli DVE, eh, eh, půjčky makro, eh, makropomoci, ta první nebyla urychlená, ta druhá byla urychlená, tam šlo o skutečně co nejrychlejší vyplacení a celkem šlo o 2 miliardy eur prostřednictvím půjček v letech 2014 a 2015. No a e, tady to MFA, to e, bylo v případě Ukrajiny něco, co jsme neudělali nikde jinde, takže komise tedy měla důvody, e, které jsou známy. Ve zprávě poznamenáváme, že prostřednictvím jistě něco jako sankce bylo vyplácení prostředků Evropskou komisí v roce 2014-2015 dvakrát odloženo. A to skutečně napomohlo zajistit plnění určitých doplňkových, doplňkových podmínek. Naše doporučení bylo toto. Větší důraz na řízení veřejných financí, včetně boje proti korupci, Toto jsme eh, projednávali v dialogu, ale podle nás, jak jsem řekl, ty podmínky a podmíněnost a jejich vazba na pobídky je poměrně slabá. Já eh, jsem se díval na řadu eh, auditů a musím říct, že eh, parlament by měl k tomuto komisi nutit. Říct, že skutečně to je eh, nebo bylo by dobré udělat to takto, třeba v tiskové zprávě zmínit všechny ty podmínky a poté tedy konstatovat, že podmínky třeba nebyly řádně eh, plněny. Takže děkuji vám za váš čas, pane předsedo. Děkuji a pan Matis. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Mám stručnou prezentaci ohledně toho, co můžete očekávat od čtvrtého senátu, pokud jde o obchodní politiku v blízké budoucnosti. Eh, připravujeme zprávu o vnitřních procesech, bude dokončena do konce roku, teď je v poslední fázi eh, schvalování s komisí. Tam řešíme, jaké mezery existují u dovozních postupů, zda jsou tyto procesy jednotným způsobem uplatňovány v členských státech oproti tomu, co stanoví nařízení. A také zda komise řádně posuzuje eh, ztráty příjmu z cel. To znamená, zda se správně provádí příslušné nařízení. Také se zabýváme administrativní spoluprácí s vyvážejícími zeměmi, včetně Číny. V tuto chvíli vás ale nemohu informovat podrobněji, protože, jak říkám, teprve probíhá poslední kolečko jednání s komisí. Další projekt se týká elektronického obchodno, obchodování. Budeme řešit eh, tento druh obchodování eh, v rámci EU, ale také eh, ve službách s třetími zeměmi. Tento návrh bude dokončen v roce 2018. To jsou tedy hlavní dva projekty, kterými se teď eh, zaobíráme. Krátce bych teď ale zmínil ještě další dva projekty, které jsme nedávno dokončili. První se týká preferenčních dohod v oblasti obchodu, kde jsme zjistili jednak to, že komise neprovádí vždy komplexní analýzu ekonomických dopadů takových preferenčních obchodních dohod, ať už je o kontroly ex ante či ex post, a také se často neprosazují dostatečně národní pravidla. Nejde jenom o dopad na zahraniční obchod, ale i na oblast DPH, protože jsme zjistili signály, e, že u celního postolu 42 existuje eh, poměrně značné riziko a problémy daňových úniků. Vyměňujeme eh, Dochází k výměně informací mezi systémem VIES a celními úřady, pokud jde o monitorování transakcí a tento projekt jsme tedy uzavřeli eh, před krátkou dobou. Ode mě pro tuto chvíli vše, ale jsem připraven na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám. Teď předám slovo poslancům, kolegům poslancům. Slyšeli jste, eh, slyšeli jste informace o externí i interní dimenzi, informace o vývozech, dovozech eh, a všech souvisejících obchodních aspektech i doporučení do budoucna. Nejprve dostane slovo pan Berge, který je naším takzvaným, takovým ministrem financí tady v rámci našeho výboru INTA. Je to odborník na rozpočet. Thank you very much, but... Děkuji, děkuji, pane předsedo. A eh, já se přesto, že jsem tady už 20 let, tak se stále učím a jsem zároveň poslancem v rozpočtovém výboru. Dvakrát jsem jménem parlamentu vyjednával o VFR takže jsem si se zájmem vyslechl vaše eh, vystoupení a hned na začátku chci říci, že se cením toho, jakým způsobem se účetní dvůr v poslední době vyvíjel. My to vnímáme jako vývoj velice užitečný a díky těmto změnám můžeme teď lépe vysvětlovat občanům, co se nedaří, kde je potřeba se zlepšovat. Také zohledňujeme vaše žluté karty, pokud jde o nadměrnou byrokratickou zátěž, kdy se nejedná přímo o podvod, ale řekněme zbytečnou zátěž příliš podrobnou legislativu, která není na místě, což je velice důležité pro jak firmy, tak občany. Tady bylo dosaženo obrovského pokroku a já ho vítám. Vy jste hovořili, nebo respektive můj bývalý kolega pan Pinkston hovořil o situaci eh, v oblasti eh, mimořádného nouzového financování a rozpočtové podpory. Já tady mám dva dotazy. Za prvé, souhlasíte se mnou, že na jedné straně v posledních letech jsme v rámci evropského rozpočtu dokázali zlepšit poskytování té mimořádné pomoci tak, aby skutečně dokázala pomoci v nouzových případech. Dokázali jsme tu pomoc urychlit, ale kdybych se na druhé straně měl vrátit do roku 2015 k uprchlické krizi a ke všem těm rozpočtovým postupům, tak eh, když někteří zkrátka nevzali v potaz rozsah krize, že eh, existovaly problémy v celém mezinárodním eh, společenství, že i Spojené národy musely seškrtávat podporu pro uprchlické tábory. Nemyslíte si, že tedy jde vlastně jenom o otázku evropského rozpočtu a toho, jak být proaktivnější při používání našich nástrojů, abychom dokázali okamžitě zavčasu mobilizovat finance a nemuseli um, procházet obtížnými rozpočtovými procesy a dotýkat se tak vlastně samotných rozpočtových pravidel a rozpočtového nařízení, k čemu už v minulosti někdy doč- došlo. Ono to má i své mezinárodní dopady. Vlastně jsme zpátky u té otázky, jak lépe kontrolovat a mít lepší představu o našich příspěvcích, které jsou činěny na mezinárodní úrovni. My jsme hlavním dárcem. Takže to je jedna věc. Druhá věc v parlamentu se různí názory, pokud jde o otázku projektového financování a rozpočtové podpory. Já osobně souhlasím s tím, že nakonec rozpočtová podpora je je správná, je to správný postup, ale na druhé straně země přijímající musí mít určitou strukturu politického rozhodování, transparentnosti a demokracie, protože jinak můžeme narazit na problémy. Takže když teď, pane Pinkstne, říkáte, že od roku že z těch 15 zemí, které jste prověřovali, jste zjistili, že v deseti případech nebyly stanoveny žádné podmínky pro rozpočet pro tu rozpočtovou podporu, tak se teď chci zeptat komise, a co nám to tady komise vykládala o rozpočtové podpoře v minulosti? A pokud komise není teď připravená na řádnou odpověď dnes, tak je potřeba věnovat tomu bod na programu některého příštího jednání, protože všichni víme, že tady stojíme vlastně uh, Eh, před situací, kdy politika v oblasti migrace, politika sousedství má za cíl stabilizovat eh, naše sousedství, ať už jde o Balkán nebo subsaharský region, ale jde také o to, jakým způsobem se využívají prostředky, které věnujeme. Jde o to, aby byly samozřejmě využity v zájmu občanů a nikoliv eh, jenom určitých struktur. A pokud nejsou naplněny podmínky, tak Eh, na základě čeho se tady eh, pohybujeme. Myslím si, že i pro budoucí VFR je naprosto zásadní, abychom si celou problematiku vyjasnili. Takže bych požádal komisi, aby nám vysvětlila, proč eh, komise tak ráda prosazovala rozpočtovou podporu, kdy se zdá, že vůbec nenaplňuje ty podmínky, o kterých náš výbor vždy hovořil request for the floor. Ještě tady mám další čtyři eh, žádosti o slovo, nebo pět. Tak a to je vše, uzavírám seznam. Nyní Tiziana. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zástupcům Evropského účetního dvora za jejich informace. V loňském roce jsem byla zpravodajkou o zprávy usnesení ohledně fungování měnové unie. A jedna z otázek, kterou jsem chtěla položit, je tedy následující. Při této příležitosti v rámci své práce jsem diskutovala i s stínovými zpravodaji, jsem zjistila, že rozdílné uplatňování nařízení vede k značným rozdílům také v oblasti kontroly. Otázka tedy je, zda zlepšení v harmonizaci kontrol by mohlo nebo nemohlo případně umožnit eh, hm, daleko lépe eh, nahradit, kompenzovat ty škody újmy způsobené evropskému rozpočtu. Máte eh, v úmyslu hodnotit dopad tady těchto obchodních rozdílů, které vlastně vznikají v jednotlivých zemích kvůli rozdílnému uplatňování nařízení v různých zemích? Pan Šustr. Já bych chtěl také se nastínout téma plnění podmínek pro eh, vyplácení té makrofinanční pomoci na konkrétním případu kraj. Ten poslední 1,8 miliard milionů mělo být vyplaceno ve třech tranších. První tranše tam bylo zpomaleno nebo spožděno to vyplacení, protože podmínky nebyly splněny, ale já bych tedy chtěl vědět, zda tedy potom ta druhá eh, tranše byla vyplacena, až byly ty podmínky splněny. Komise pravděpodobně buď nemohla nebo nechce na to odpovědět, takže se táži vás, má, provedli jste nějaký přeskup, nějakou kontrolu, které podmínky jsou plněny, zda je to v souladu s textem, anebo jsou to spíše nějaká, nějaké politické kroky eh, na základě toho, co je oportunistické. Bylo no, tam 600 milionů euro a když tedy chceme vyplatit takovou tu částku, tak alespoň ty podmínky musí být Eh, splněny. Víme, že v Ukrajině je poměrně vysoká míra korupce, a takže určitě je tam dost lidí, kteří by se eh, potěšili, kdyby to peníze dostali, ale tím bychom nesplnili ty naše cíle. Ano, měli bychom mít jasnější představy. Takže Rodriguez, Ima Rodriguez. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za to, že jste dorazili na naše dnešní eh, zasedání, které je pro nás velice důležité. Já mám na vás několik otázek a jedn, jednu věc k zamyšlení. První otázka. Můžete nám podrobněji popsat eh, ty celní postupy? Vy jste hovořil o reálných daňových únicích, ke kterým došlo, takže kde byste mohl eh, být trochu konkrétnější. A pokud jde o cla, tak eh, mám pocit, že tady do hry vstupují i jiné mechanismy, které jsme zmiňovali i my ve své eh, zprávě o vlastní iniciativy. Jde o mechanismy inspekce, kontroly a sankcí nového kodexu. Evropská unie eh, má celní eh, unii, ale není to úplně běžná celní unie, protože mezi námi fungují trochu jiné mechanismy než eh, při v běžných celních uních. A já bych v této souvislosti chtěla nadnést jedno téma. Vezměte si Eh, dovoz eh, nějakého zboží podle eh, celního kodexu, podle určité celní sazby, řekněme z třetí země do naší země a pak řekněme do jiného členského státu a situaci, kdy to stejné eh, zboží má jinou eh, celní sazbu, přestože se jedná o stejné zboží. To je přece také vlastně daňový únik. Víte o takových situacích eh, a řešíte takové situace, jakým způsobem? A další věc zprávy, které eh, nám předkládáte, jsou samozřejmě pro občany často nečitelné a myslím si, že ty informace, které jsou v nich obsaženy, jsou ale nesmírně důležité. Ale chtěla bych se zeptat, zda by nebylo možné udělat um, taková schrnutí pro občany, aby občané věděli, jaké jsou eh, výstupy vaší práce, těch kontrol, které provádí Evropský účetní dvůr. A poslední věc. Jak aplikujete genderové hledisko v Evropském účetním eh, dvoru? Jaké máte zastoupení žen v poměru k mužům v Evropském účetním dvoru? Děkuji. Dnes eh, tady žádná genderová rovnováha není, když tak na vás koukám, pánové. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Děkuji všem řečníkům. Je to, já bych měl ještě, nechci už opakovat to, co už kolegové řekli, nebo na co se ptali, ale ještě, co se týká kondicionality v souvislosti s dostatečností finančních prostředků a strany půjček, určitých plateb v rámci přímých obchodních vztahů, eh, eh, které se realizují v rámci obchodních dohod. Stanovujeme kritéria, komise to, to vykazuje, my to potom odsouhlasujeme a otázka, jsou ta kritéria dostatečně přesná a vám, dávají vám skutečný nástroj do rukou, abyste mohli, měli kontrolu, jak se využívají veřejné finanční prostředky aby se zajišťoval udržitelný dlouhodobý rozvoj těch příslušných zemí. Um, hovořili jste o Tunisku, subsaharské Africe, hm, dalších zemích, ale určitě ten seznam by se mohl ještě rozšířit. Takže otázka zní, musíme potom, když tedy hovoříme například o makrofinanční eh, pomoci, tato kritéria ještě upřesnit, eh, vycizelovat v rámci obchodních výměn, tak aby skutečně se lépe kontrolovalo vydávání veřejných prostředků. A druhá otázka v této souvislosti. Do jaké míry můžete posoudit, zda tyto nástroje, které zde hodnotíme, jsou skutečně zajišťují ten eh, dostatečný reform, program reform v těch zemích. My říkáme, musíme z našeho hlediska podporovat ekonomické reformy, ale které nejsou možná zcela kompatibilní s těmi cíly v jednotlivých zemích. Takže do jaké míry občanská společnost, obchodní organizace, odborové organizace se podílejí při stanovování toho, jakým způsobem ta kritéria jsou stanovována. A v neposlední míře, po, neposledy David Martin. Thanks, Chairman. Uh... Děkuji. Já mám jednu konkrétní otázku a nejsem si jistý, zda budou moci pánové odpovědět. Pokud jde o nástroje na ochranu obchodů a jejich modernizaci, já se jim věnuji v naší frakce a při současném vyjednávání komise navrhla přeskum v případě, že nejsou eh, prodlouženy eh, Prokud nejsou prodlouženy tyto nástroje, Zajímalo by mě, eh, jakým způsobem se to dotkne evropského rozpočtu, pokud jde o příjmy rozpočtu. Děkuji. Já sám za sebe bych ještě doplnil a navázal na to, co řekl pan Belge. Diskutovali jsme o určitých problematických případech. Vy jste je zmiňovali. Můžete nám ukázat eh, příklady podmínek a monitorování, které jsou naopak příkladem pozitivním? Shall I start? Yeah. Tak jestli mohu, já bych začal. Děkuji vám všem. Musím říci, že na mě eh, udělalo veliký dojem, kolik otázek tady zaznělo. A skutečně jste uhodili hřebíček na hlavičku v řadě případů. Ne, že bych měl snad, že bych chtěl podceňovat váš výbor, to v žádném případě, ale pokud eh, člověk skutečně není eh, dopodrobná obeznámen eh, s rozpočtem a rozpočtovou kontrolou, tak to může být eh, obtížné. Takže jsem velice rád, že zřejmě všechny ty informace, které jsem vám chtěl sdělit, tak dobře prošly. Soudě z vašich reakcí. Takže k tomu, co říkal pan Berge, vy jste říkal, zda se ta mimořádná nouzová pomoc zlepšila. Ano, určitě ano a zda by se mohla zlepšit ještě více, tak já si myslím, že ano, ale v posledních letech eh, došlo k mm, značnému navýšení. Máme ale zároveň také větší flexibilitu. A pak je tady jedna věc, kterou jsem neříkal na začátku, takže ji řeknu nyní, když eh, my se věnujeme tomu, že hodnotíme koordinaci mezi různými DG, DG, FKO, DEVKO v našem případě. A tady vidíme někdy problémy, ale co e, vypadá ještě obtížněji, je koordinace jednotlivých e, programů mezi komisí na jedné straně a členskými státy na straně druhé. Evropská unie, včetně členských států, je velice důležitým hráčem na mezinárodní scéně v oblasti rozvojové pomoci Takže si myslím, že bychom byli ještě silnější, kdybychom zlepšili koordinaci na úrovni komise a i mezi členskými státy. Velice často je ta koordinace nedostačná. Ukazují to v podstatě všechny naše zprávy. Takže to k vaší první otázce. Pokud jde o projektové, projektové financování, rozpočtovou podporu a Tunisko, tak jedna z základních podmínek rozpočtové podpory je tzv. posouzení PEFA. PEFA jsou um, veřejné výdaje, a teď já vlastně nevím, posouzení finančních eh, a veřejných výdajů. Tak eh, provádí se to každé čtyři roky. A když se když si vezmete audit Tuniska, my jsme zjistili, že od roku 2010 eh, žádné takové posouzení neproběhlo. A tam a proč je PEFA tak důležitá? Když převádíte prostředky z rozpočtu EU ministerstvu financí třetí země a nepřejete si, aby ty prostředky byly nějak zneužity, tak musíte vědět, že ta země má skutečně kapacitu ty mm, peníze dobře využít a uřídit je. A právě proto každé čtyři roky má proběhnout toto posouzení PEFA. Pokud to všem neproběhne, a vy přesto ty peníze z evropského rozpočtu uvolníte, dostáváte se do velice ošemetné, riskantní situace. A právě e, k tomuto v případě Tuniska došlo. Pokud je o rozpočtovou podporu, pane BG, ta je velice důležitá, mimořádně důležitá, protože dává komisi možnost ovlivňovat politický dialog s příslušnou zemí. Ale samozřejmě, jak jsem řekl, a vy jste to správně připomněl, pokud už jsou podmínky naplněny v okamžiku, kdy podepisujete dohodu, tak si myslím, že jak si parlament a poslanci by měli spochybnit eh, eh, takovýto postoj komise a ESVČ. Takže to k vašim dvěma dotazům. K tomu, na co se ptala paní Begin, to byla otázka na pana Matese. Nyní pan Šustr. Vy jste se ptal na Ukrajinu a na to, jaké podmínky tam byly splněny. Já tady tu zprávu přímo sebou nemám, takže vám to přesně neodcituju, ale ověřovali jsme, zda byly naplněny podmínky, Ověřovali jsme to, ale ten seznam těch podmínek tady sebou nemám. Takže možná sám, kdybyste si to tam eh, našel, tak eh, se to tam můžete přečíst. Bohužel tady sebou tu zprávu nemám. Vy jste také hovořil o boji s korupcí. A to v té zprávě určitě je. Na Ukrajině podle nás se neudělalo dost pro boj s korupcí přestože to byl jeden z cílů a byla to jedna z podmínek a tato podmínka splněna nebyla. Takže v tuto chvíli jsme audit uzavřeli s tím zjištěním, že v oblasti boje s korupcí je potřeba udělat více a myslím, že vy velice dobře víte v parlamentu lépe než kdokoliv jiný, jak se situace na Ukrajině vyvíjí, že se sice zlepšila, ale přesto struktury oligarchů a tak dále, to všechno jak si eh, ukazuje na to, že ta situace je tam dost eh, riskantní, pokud jde o proplácení rozpočtové podpory. Pokud jde o těch 600 milionů, tak eh, jste se ptal, zda Zda to bylo politicky nějak ovlivněno, já si myslím, že ano. Paní Rodriguez, to byla otázka na kolegu. Pokud jde o genderovou rovnováhu na eh, Evropském účetním dvoru, tak pokud jde o naše členy, ono to záleží stát eh, od státu. Naše kandidatury předkládají vlády, takže moje kandidatura také byla předložena eh, vládou mého členského státu a s tím člověk moc neudělá, ale mohu vám říci, jak já už jsem byl dlouho předtím děkanem a mohu vám říci, že když my třeba mm, povyšujeme eh, pracovníky v rámci účetního dvora, tak vždy zohledňujeme genderové hledisko. Eh, minulý týden jsme povyšovali dvě manažerky, obě dvě byly tedy ženy. A skutečně se snažíme, aby ta rovnováha byla maximálně dodržena a myslím, že se nám to velice dobře daří, byť ještě nejsme mm, v té situaci, kterou bychom si přáli tak se tím směrem minimálně ubíráme. Pokud jde o ty podmínky, o kterých hovořil pan Scholz. Genug. Jsou ty, ta kritéria dostatečná? Ne. A největší problém spočívá v čem? Právě v tomto. A je třeba upřesnit ta kritéria? Ano, samozřejmě. To je v podstatě jeden z těch důvodů. Když se podíváte na podmínky a jak jsou sformulovány, tak pokud nejsou dostatečně konkrétní, eh, no, tak mají mnohem menší hodnotu a potom tedy ten, eh, ten zahraniční servis Evropské unie s tím moc neudělá, nebo my jako Senát zodpovědný za zahraniční činnost. Ale pokud bychom měli objektivní měřitelné podmínky, pak je možné velice snadno a velice jasně eh, rozeznat, jestli se podmínky plní nebo ne. Eh, je to samozřejmě velmi dobrá otázka. Řekl bych, že je to v podstatě v zájmu komise, aby hm, jestli pro vlastní pohodlí eh, nebyla příliš specifická, příliš přísná u těchto podmínek. Já jsem velice, velice eh, otevřený tady. A eh, my, my tedy eh, často slyšíme, že ty podmínky jsou velice dobře a, a jasně stanoveny, ale těžko se to dokazuje. No. Pustit se do reformy? Ano, odpověď je ano to je nutné. Pan Martens, to je pro pana kolegu Matise. Eh, pan předseda eh, chtěl vidět nějaký dobrý příklad eh, podmíněnosti. Já bych navrhl, že bych tedy požádal někoho u nás, a aby, se, tedy, aby vybral nějaký hodný příklad a nebo několik hodných příkladů, abyste to nemuseli hledat sami. Takže já vám to potom zašlu. Ale ve většině případů tam chybí ta přesnost a specifičnost, a nebo jsou napsány tak, aby byly v podstatě předem splněny. A nebo on, jsou formulovány tak, že prostě je splnit nelze ale skutečně eh, tady toho můžeme udělat hodně v, těch oblast, v oblasti těch eh, podmínek. Pan Martins, děkuji. Pokud se týče jednotné implementace eh, nařízení o clech, já tedy nebudu hovořit o současných podmínkách, tady ještě to v určitém vývoji ale já bych řekl, že u těch eh, předchozích auditů jsme si uvědomili, že to je velice důležitá věc. Třeba u auditu DPH eh, jsme sledovali eh, vybraný vzorek transakcí a našli jsme naprosto nelogické přeposílání zboží. Například lotě se zakotví v přístavů v Evropské unii, ale tam nedojde k proclení. Naopak ta loď potom eh, pluje dále do vzdálen, velmi vzdáleného přístavu, teprve tam se to eh, děje. Čili tady skutečně eh, je to nelogické a je to zvláštní. Potom tady máme třeba preferenční dohody o obchodu. A eh, tady se setkáme s tím, že eh, celní orgány příliš eh, nekontrolují, co se, co se sem dováží. Hm. Samozřejmě to celní, ty celní kontroly, to znamená nějaké náklady, čili tady vždycky je to otázka, zda se vyplatí celní kontrola vzhledem k tomu, o jaké hodnoty se jedná. Čili tady skutečně vidíme, že eh, některé eh, země prostě eh, z takovýchto důvodů přistupují k těm celním kontrolám laxně a to je jeden z důvodů, proč by bylo vhodné mít jednotný systém. Třeba vezmete si, že ta země si může ponechat 20 příjmu z celního zpracování, celního, zpracování. A tady je skutečně tady to zvažování, jestli se to vyplatí za těchto podmínek nebo ne. Čili eh, je tady skutečně požadavek, aby tady byla ta jednota. To eh, v příštím auditu eh, se na to zaměříme. Tady byla potom další otázka, já jsem asi ne, neúplně pochopil její první část, ale to se můžeme o tom pobavit potom. Dobře, a nyní několik krátkých eh, odpovědí na zbývající otázky. Eh, k té otázce genderové bych jenom poznamenal, že nedávno eh, jedna země jmenovala nového člena a tím se zlepšila genderová rovnováha. Eh, paní Rodriguez se ptala na tu jazykovou otázku. Eh, jednou z našich strategických eh, směrů je skutečně to, aby ty audity měly jasný signál, aby hovořili jasně. My samozřejmě provadíme audity pro různé zákazníky, nevždy, jsou to, nevždy je to komise, někdy jsou to spolulegislátoři, znamená Evropský parlament a rada. A když tedy hovoříme o závažných právních problémech, tak je třeba, abychom měli na to, abychom to byli schopni prověřit a navíc Ehm, měli bychom být schopni komunikovat eh, náš nález eh, také eh, lidem, kteří nejsou s problematikou tolik obeznámeni, případně se o to tolik nezajímají. Ale my se tedy pokoušíme, abychom se v této oblasti zlepšili. My tedy se snažíme aby ty zprávy byly mm, jaksi vyjádřeny lépe, aby to, co chceme sdělit, naše sdělení bylo srozumitelnější. A nedávno eh, eh, došlo, nebo zavedli jsme určitou novinku. Víte, že auditoři eh, jsou velice mlčenliví, tajnůskářští a nikdy vám nikdo neřekne, Eh, jaký je výsledek předtím, než dojde k jeho oficiálnímu eh, zdůvodnění. Ale hm, my chceme být otevřenější, než jak tomu bylo v minulosti, nebo jak je tomu dosud. A chceme dokonce také hm, mít určité komunikační kanály s občany, eh, kteří by se mohli v konkrétních případech obracet na auditní týmy. Když se podíváte na naše webové stránky, najdete tam určité body, určité e-mailové adresy, kde kdokoliv může zasílat otázky. Myslím, že to je novinka. Prostě naším hlavním akcionářem je evropský občan a chceme eh, posilovat jeho důvěru. Děkuji. Ještě jedna praktická poznámka. Eh, vy, kteří hm, Eh, neznáte naše dokumenty, to je nějakých 30 až 35 eh, zvláštních zpráv o účinnosti a efektivnosti. A eh, každá zpráva má takovéto zhrnutí, stránku, stránku a půl, kde je řečeno tedy, o čem ta zpráva je a jaké jsou závěry. Čili pokud pověříte své asistenty, aby to systematicky sledovali, tak Eh, myslím, že eh, tím tedy velice snadným způsobem získáte eh, získáte tedy informace docela bohaté. Pan předseda, ano, takže to jsou ty tři stránky, jedna, dvě, tři stránky, které jsou speciálně dělané pro eh, europoslance, že pan eh, eh, <clears throat> tak máme tady otázku tedy také pro eh, nejenom eh, výbor INTA, ale eh, další výbory, KOKOB a podobně. My bychom asi chtěli požádat komisi o seznam zemí, které dostávají rozpočtovou pomoc a hm, specifická data o tom, nakolik se, jak to bylo načasováno, ta kondicionalita samozřejmě, taky jaké je ta účinnost a výsledky. Ano, děkuji. Tím jsme uzavřeli bod číslo 10 a přeji vám hodně úspěchů v další práci. Takže tím se dostáváme k bodům 11 a 12, to jsou manda- mandáty v rámci vyjednávání. Já jsem neřekl, že si máte všichni povídat. Říkám, že přecházíme k bodu 11 a 12. Mandáty pro Austrálii a Nový Zéland. A tím dávám hned slovo našemu zpravodaji panu Gaspa- Kasparimu. 170 jsme dostali pro Austrálii, pozměňovacích návrhů velké množství pro Nový Zéland také a teď to musí nějak řešit náš zpravodaj. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dnes jsme diskutovali o usnesení parlamentu k vyjednávacím mandátům k jednání s Austrálií a Novým Zélandem. Návrhy eh, jsme těchto mandátů byly předloženy v minulých týden, týdnech. Máme zde mnoho posměňovacích návrhů, jak už řekl pan předseda. Využili jsme eh, poslední týden plenárek, abychom se ještě dvakrát setkali a pracovali na kompromisech, které jsme také poslali všem kolegům, tak aby se na ně mohli podívat. Jsou zde některé nejdůležitější body. První je, že Evropská komise předložila vyjednávací mandáty k, dohodě o investicích a o volném obchodě. To znamená, Evropská komise nepřeložila návrh pro ochranu investic. A proto tedy je otázka, jak se postavíme k tomuto tématu. A můj návrh byl, a odpovídajícím způsobem jsme se na tom také většinově shodli, že bychom měli komisi sdělit, že očekáváme a také radě to jasně říci, že očekáváme, aby tyto obě obchodní dohody, investiční se týkaly i investic a když Evropská komise nebo ra, a rada tedy by, mě, by, by mě zněla, měla udělat dohodu o ochraně obchodu a investic. Takže toto je potřeba ještě konzultovat a že bychom měli vycházet z toho, že Evropská komise by měla také vyjednat dohodu o ochraně investic s Austrálií a s Novým Zélandem a potom by měl být tedy zvláštní oddělený návrh mandátu. Potom jsou zde předloženy pozměňovací návrhy k ochraně investic. Já bych poprosil, aby ty návrhy, které nebyly ještě staženy, to bylo provedeno, protože jsme si vědomi toho, že my Máme návrh, jsme před, dostali pro vyjednávání o, o dohodě o volném obchodě a o ochraně investic a tak to by měla se postavit komise a rada. Pokud by chtěla tedy zahrnout do toho jednání o ochraně investic, tak to je potřeba ještě dopřesně. Druhá věc je, máme Vypracovali jsme mnoho kompromisních návrhů. Děkuji celého srdce těm kolegům, kteří se na tom podíleli. Myslím si, že jsme dosáhli dobrých kompromisů a v tomto smyslu se těším na další diskusy a potom budeme také hlasovat zítra ve výboru a na příštím plenárním zasedání. Děkuji, Danieli. Já bych nyní dal slovo stínovým zpravodajům. Nemusíte samozřejmě mluvit, pokud nechcete, ale můžete. A také bych zde chtěl přivítat novou australskou velvyslankyni paní Mila, která by měla být zde dnes s námi. Ano, vítejte. Dobře, takže za SAD, Karolíne. Děkuji. Já bych chtěla říci pár slov, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za spolupráci se spravodajem. Po dvou schůzích stínových zpravodajů se nám podařilo vypracovat do dobré kompromisy, zejména o transparentnosti. To pro nás byl důležitý bod, ale také pokud jde o roli parlamentu, která, kterou je potřeba posílit to je jasné. Po rozsudku Evropského soudního dvora ohledně Singapuru toto musíme také zakotvit, co se týká veřejných eh, služeb. To je, tady jsme se shodli na tom, že je potřeba je chránit, je také odpovídající regulace musí být zakotvena a aby ta spolupráce se odehrávala na dobrovolné bázi. U zadávání veřejných zakázek bylo velice důležité, aby tam byla zapracována ekologická a sociální kritéria, která musí být zahrnuta. Obě usnesení je, potřeba, aby, je potřeba, aby vedly k vyváženým a dobrým dohodám o obchodě aby také zohledňovali udržitelný rozvoj. Také je potřeba posílit boj proti korupci, který jsme zapracovali, a proti daňovým únikům. Toto by mělo být všechno zapracováno do té usnesení. Co se nám společně podařilo, to je také eh, označení geografic zeměpisného původu. To je také důležitá věc tam se nám podařilo potom některé kompromisy, které zejména témat žen, žen v obchodě, to je také relevantní. A zde apeluji na kolegyně a kolegy, kteří jsou oprávněni k tomuto tématu, aby se to také aby se připojili k těm našim pozměňovacím návrhům a podpořili je. Zde se ještě nepodařilo dosáhnout společného kompromisu. Co se týká ochrany investic, o tom hovořil už zpravodaj. Zde je důležité, aby ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, nebyly podpořeny a potom také ustanovení pokud by zrada takto rozhodla, pak by bylo potřeba zpracovat další usnesení. Zemědělství tato kapitola patří k nejcitlivějším tématům. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu, nicméně je zde ještě určité doplnění eh, tady od ohledně této citlivé oblasti zemědělství. Co se týká kapitoly o udržitelnosti, zde bych také chtěla něco říct. Ten kompromis je dobrý kterého jsme dosáhli a pro nás je důležité, aby prosaditelnost byla zohledněna, ale také eh, případné sankce, aby byly zapracovány v případě nedodržení. Takže podle našeho názoru by se měl tento eh, kompromis ještě doplnit. Mělo by to být klíčové hlasování. Austrálie a Nový Zéland jsou země, které mají dobré standardy, ale myslím si, že v případě porušení by tam měla být možnost sankcí, kterými bychom měli reagovat. A co se týká rezoluce Chile, tam také už to znění bylo uvedeno a tak toto bylo odhlasováno. Doufám, že zítra všechny kompromisy, tak jak byly eh, dohodnuty, budou pozitivně odhlasovány. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za konstruktivní spolupráci. Děkuji za EKR nyní za stranu Austrálie Emma McClark. Eh, Děkuji, pane předsedo a můj kolega bude hovořit k Novému Zelandu. Já bych chtěl Danielovi, já bych chtěl Danielovi za, e, poděkovat za odvednou práci. A my e, jako skupina považujeme tuto rezoluci za vyváženou a férovou. My máme vysokou úroveň spolupráce, máme tady e, také jsou, jsme součástí mnohostranného a mnohovrstevného obchodního systému. Eh, náš obchodní systém mezi EU a Austrálií je založen na sdílení hodnot a my chceme stavět na stávajících synergiích, tak aby to bylo vzájemně výhodné. Čili já jsem byla překvapena tím množstvím pozměňovacích návrhů, z níž některé eh, byly vysoce negativní. Eh, například, eh, pokud je tam ovšem řečeno, že bychom měli ty senzitivní sektory vyloučit, tak to eh, se nás de facto nebylo nám to jasné. Takže já si myslím, že my jsme sice se dopracovali rozumného kompromisu, který je dostatečně citlivý vůči všem sektorům, a také máme eh, TOQs a máme eh, přechodná období a myslím, že eh, my tady nejsme příliš flexibilní, pokud se týče protekcionismu, ten tady vidíme, ale já myslím, že nakonec uvidíme tedy solidní text, který reflektuje to, že obě strany jsou připraveny postupovat před. Pan Kolekson Vizel. Ano, eh, ano, jsem, jsem eh, rád, že eh, se zde uznává, že jsme ze dvou různých zemí, Austrálie a Nového Zélandu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegové za Eh, práci odvedenou na pozměňovacích návrzích a kompromisech. I když se někteří z nás rozcházejí eh, v podstatných otázkách, eh, je to dohoda velice podstatná. Nemůžeme ani ignorovat region azijsko-pacifický, navzdory tedy toho, že to transpacifické partnerství už neexistuje. Já vítám pozměňovací návrhy, eh, které mají za prioritu obchod a služby, eh, různé tedy eh, příležitosti, ochrana geografických indikací. Z předchozích debat se zástupci Nového Zélandu se ukazuje, že je zde ochota k flexibilitě. Máme dva, dvě společné obavy s paní kolegyní Clarking pokud se týče vyloučení některých produktů. To jsou ty takzvané citlivé produkty a jejich vyloučení není správné, jestliže už máme eh, ustanovení na to, abychom eh, jejich, aby, aby byly korigovány důsledky jejich eh, dovozu a vývozu a máme také samozřejmě sociální zákony. Toto je moderní obchodní smlouva, s dlouhodobými přáteli a takovýto protekcionismus není nutný. Eh, další věc, která eh, u nás bude obavy, eh, to jsou ty sankce v případě udržitelného rozvoje. Ta kapitola a DSG kapitola, ta se snaží dosáhnout společných standardů a my chceme, aby ta politika skutečnila v dialogu s našimi obchodními partnery a také z občanské společnosti. Také máme eh, vícestrané dohody a tam je tedy určitá míra vynutitelnosti. Já doufám, že eh, ta vyjednávání formálně budou moci začít eh, buď ještě letos nebo příští rok, poněvadž na čase záleží pro obě strany. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Takula, za liberály. Děkuji, pane předsedo. Chci především poděkovat panu zpravodaji Danielovi Gasparimu, který vedl dobrou práci. Austrálie a Nový Zéland, Zéland jsou eh, důležitými obchodními partnery pro EU. Mě potěšil ten postup v transparentnosti vyjednávání a také eh, zveřejnění eh, návrhu mandátu pro jednání ze strany komise. My eh, jsme s tím zaspokojeni zejména v oblasti zemědělství a doufám, že ten výsledek bude vyvážený a výhodný pro obě strany. Všem to, co se tady Eh, píše o možném vyloučení eh, zemědělských produktů, to není dobrý výchozí bod pro jednání. Eh, já myslím, že by na to mělo dojít, když tak, až když si to situace vyžádá, ale já si myslím, že pokud začínáme, začneme takovými to výroky, tak asi to umenší ochotu Austrálie a Nového Zelandu s námi pracovat. Samozřejmě jsou tady určité podmínky eh, v těchto partikulárních oblastech, ale máme tady ještě určité obecnější věci. Eh, podle mě je důležité, eh, že pokud komentujeme nějakou zprávu v tomto výboru, neměli bychom přesahovat jak si to, k čemu je ta zpráva určena. Austrálie i Nový Zéland jsou důležité, důležití globální partneři a my bychom měli s nimi uzavřít ambiciozně a vyvážené obchodní smlouvy. Udržitelný vývoj eh, je jednou z charakteristik moderních eh, obchodních dohod a eh, tedy ekologické hodnoty by se měly projevit v této debatě. A já si myslím, že sankce v kapitol DST to opravdu není ta správná cesta k cíli. Já doufám, že e, brzy nás e, dostihnou novinky z rady ohledně mandátu. Doufám, že brzy budeme moci zahájit jednání a ta dohoda e, snad bude uzavřena do konce našeho mandátu. A doufám, že pak bude následovat Eh, rychlá ratifikace v evropských, tedy v parlamentech evropských zemí. Děkuji. Děkuji paní Miner Zagové. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům za jejich práci. Byla bych ráda, kdybychom skutečně podiskutovali dohloubky o těchto eh, dohodách. Jsou to složité věci. Zítra budeme hlasovat a já bych vám chtěla se zmínit o pozměňovacích návrzích, které jsme předložili a požádala bych vás, abyste je podpořili. Zaj... Leží nám na srdci maximální transparentnost na všech úrovních této dohody a také, aby se zohledňovaly zúčastněné strany. A ochrana veřejných služeb všemi prostředky je potřeba vzít v uvahu zejména arbitrážní doložky. Je potřeba zajišťovat mm, ochranu životního prostředí, bezpečnosti potravin, dodržování lidských práv, zejména potom, co pokud jde o masa, je potřeba zajišťovat ochranu životního prostředí ta je potřeba dbát na to, aby cíle pařížské klimatické dohody byly zapracovány. Je, chraň, je potřeba bojovat proti korupci, to je další důležitý bod. Tyto dohody jsou něco, co jde opravdu velmi daleko, je to velmi důležité a je potřeba dbát na jejich dodržování. Další řečník je to pan Buchner, děkuji pane předsedo a děkuji také vám pane Kaspary já bych chtěl obzvláště poděkovat za dobrou atmosféru při práci, při nás chůzích stínových zpravodajů. Myslím si, že to bylo opravdu pěkný pokrok, ale nicméně musím připomenout, že naše frakce má určité zásadní problémy s tím, že je zde stále více eh, bilaterálních dohod, které uzavíráme a rolem vícestranných dohod, zejména Světové obchodní organizace, stále ustupuje. To má důsledky z dlouhodobého hlediska, které podle mého názoru jsou velmi problematické. Logicky jsme předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Já si nedělám žádné iluze, které určitě neprojdou při hl- zítřejším hlasování. Já považuji za velmi dobré, že tentokrát eh, tento mandát pro obchodní dohody byl zveřejněn zavčas, tak abychom ho mohli ještě ovlivnit. Ale musím vyjádřit obec o svoji osobní připomínku. Já jsem byl jeden z těch, kteří v eh, ústavním soudu v Německu prosadili, aby ministři mohli říkat pouze ty věci na radě ministrů, které eh, prošly parlamentem a právě v tomto případě mám velké pochybnosti o tom, že se toto v konečné fázi stane. Jsem rád, že zde bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které záležitosti vylepšily a zpřesnily, což je nutné. A naše zítřejší hlasování bude záviset na tom, kolik z těchto pozměňovacích návrhů, které skutečně slouží k zlepšení mandátu, kolik z nich tady projde. Děkuji. Děkuji za EFDD Tiziana Begin. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla poděkovat panu Kasparimu za skvělou práci, kterou odvedl. Ty dohody se zdají velmi slibné takto na papíře. Samozřejmě máme určité požadavky, mám na mysli zemědělství, cho, evropský chov dobytka, který je potřeba chránit od negativních dopadů těchto dohod. Samozřejmě nemohu souhlasit se všemi body usnesení, nic, ale celkově je to vyvážený text, který zohledňuje naše hlavní obavy. Jak již jsem řekla, nemyslím si, že by se to mělo rozdělovat na dohodu o volném obchodu a o ochraně investic, protože si myslím, že by to škodilo evropské obchodní politice. Neměli bychom tyto dvě věci oddělovat, aby to prošlo evro, národními parlamenty. Myslím si, že by to snížilo dlouhodobou důvěryhodnost. Jde o dvě usnesení proti kterým se stavět nebudeme. Pokud jde o vlastní dohody, tak samozřejmě všechno bude záviset na jejich rozsahu a na jejich obsahu. Budeme velmi pozorně to sledovat. Za ENF paní Žama. Pane předsedo, pane zpravodaji, já řeknu pouze něco, co se týká vyjednávání s Novým Zélandem a nebudu tak optimistická, jak, mý předcho- jak předchozí kolegové, zejména proto, že bych chtěla zdůraznit ty body, ke kterým jsme předložili pozměňovací návrhy a které ostatně se připojují k tomu, ostatně zejména co se týká transparentnosti při vyjednávání. My bychom také chtěli, aby národní parlamenty byly zahrnuty abychom se neocitli v situaci, kterou jsme zažili s TTIPem, kde nadnárodní firmy vlastně byly více zapojeny než naše národní parlamenty. Také chceme, aby byly respektována rozhodnutí členských států, aby nedošlo k tomu, co jsme zažili ve Valonsku, kteří se obrátili proti CETě. Také bychom chtěli, aby se ohodnotil dopad dohody o volném obchodu eh, na základě ekonomiky jednotlivých členských států a zejména eh, z pohledu našeho zemědělství. Myslím si, že je potřeba mít konkrétní, specifický přístup k takovýmto citlivým odvětvím, jako je zemědělství. Mám, zejména je zde hovězí maso, mléčné výrobky, cukr, obiloviny, které jsou velice zranitelné v, v rámci těchto dohod. V roce 2016 ve Francii 20 zemědělců kteří si nevypláceli mzdy. 30% eh, vydělává méně než 350 eh, euro a eh, s vysokým počtem sebevrast. V roce 2009 se každé dva dny e, spáchal sebevraždu jeden zemědělec. Tato odvětví jsou velmi citlivá a z naší strany je potřeba e, na to velmi dbát a zajistit ochranu, ale inteligentní protekcionismus. Také bychom chtěli, aby ty arbitrární soudy, smírčí soudy se Eh, odejmuly, které by měly sloužit k ochraně investic. Také bychom chtěli, aby se eliminovaly ty veřejné zakázky v energetice a státní podniky. Chceme, aby ta ochrana byla zajištěná, v každém případě, aby byla všeobecnější a aby byla zapracována speciální kapitola zaměřená na ochranu spotřebitelů, aniž bychom chtěli urazit paní velvyslankyni, ale myslím si, že mnoho environmentálních standardů, zejména také týkající se spotřeby, prostě neodpovídají evropským normám ještě poslední připomínka ohledně Nového Zélandu, co, které, který povoluje klonování, což je zakázáno ve Francii a v Evropě. A ne, na Novém Zélandě to není zakázáno, takže si můžeme myslet, že v určitém okamžiku prostě budeme jíst eh, klonované maso nebo bléko eh, z eh, klonovaných zvířat a toto spotřebitele nechtějí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď zprav zpravodajka za výbor Agri, paní Andrie. Pan Andrie. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit pouze tu otázku zemědělství, což je určitě ta nejcitlivější část tohoto návrhu. Ty tři eh, oblasti novozelandského a australského trhu, 3 až 4,5 milionu spotřebitelů máme my Evropě eh, určitý ofenzivní přístup v zemědělství, země, co, zejména to se týká názvu zeměděl, eh, zeměpisného původu. Tyto dvě země jsou velcí vývozci zemědělských výrobků na světové úrovni. Pokud bychom chtěli skutečně vyvážené dohody, tak si myslím, že je opravdu potřeba, já ještě to doplním, aby zemědělství nebylo Hmm. jaksi zanedbáno v těchto dohodách. Nový Zeland je největší produkt cen hovězího masa a taky velký vývozce mléčných výrobků jako, mléč, jako máslo a mléčné výrobky. Potom více než 80 výrobků nakupuje Evropa, mlé, evropská mléčná výroba která zažila nejhorší krizi ve své historii, nemůže uspět v konkurenci s těmito zeměmi, které 90% své produkce vyvážejí a výrobní ceny jsou dnes nejnižší na světě. Austrálie je třetím světovým vývozcem hovězího masa a výrobní náklady jsou o 70% nižší než v EU. Totež platí pro cukr, cukr, zejména pro ultra vzdálené periferie. Já bych chtěl slavnostně říci, pane předsedo, že evropské aká odvětví a producenti jsou velice náchylné a choulostivé v Evropské unii, co se týká masa, mléka, cukru a některých obilovin. Ty, tato odvětví musí být vyloučena z jednání a z mandátu. Je potřeba, aby členové našeho výboru si uvědomili, že v jednotlivých dohodách kumulujeme ústupky ze strany Evropské unie a toto je neudržitelné pro některá odvětví. Po na Brexitu, také důsledky Brexitu musí být zohledněny. Potom například eh, co se týká kvót rozdělení mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. To je také cíl pozměňovacích návrhů, které jsem předložila a těch stanovisek, které jsme vypracovali ve výboru Agri k Novému Zélandu a k Austrálii. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že některá odvětví jsou mimořádně zranitelná a křehká. Viděli jsme to i v dohodě s Mergo eh, Surem. DG Agri a Trade jsou, hovoří velmi jasně vyslali jasná poselství, že musíme hovořit o hovězím mase a mléčném odvětví, takže se musíme podívat na to, co to znamená. Dohoda po dohodě jsou celá odvětví, obory našeho zemědělství, které jsou stále krach křehčí a zranitelnější. V některých horských oblastech zemědělství zcela vymizí, pokud se na tento aspekt více nezaměříme. Potřebujeme transparentnost, jasnost ze strany generálního ředitelství, takže konečné usnesení, jak se domnívám, musí skutečně zohledňovat tyto konkrétní aspekty v této, eh, těchto dohod. Děkuji. Děkuji. Pan, pan Morel chce ještě něco dodat? Ano. Tak, prosím. Ano, já budu velmi stručný. Kolegové, se zde dojímali eh, nad počtem pozměňovacích návrhů, ale to je normální, protože jsme obezřetní, protože se musíme svým způsobem obávat aktivismu eh, Evropské komise, která stále podepisuje další obchodní dohody a také jsme se poučili ze zkušeností. Využi- uvedu příklad CETA, který ve Francii například expertní komise CETA zdůraznila dva problémy. Za prvé možnost zásadně změnit evropské zemědělství a dopady na klima, na ovzduší. A jak u dohody s Novým Zélandem, tak s Austrálií vyvstávají stejné problémy, jak skvěle řekl kolega před chvílí. A já prostě si myslím, že my jakožto Evropa Pane, musíme chránit některá tato citlivá odvětví, která pokud tyto dohody budou podepsány, tak prostě budou zničeny, naprosto poškozeny. To též platí pro klima. A platí například, že Austrálie nepatří k šampionům boje proti Eh, v oblasti tedy udržitelného rozvoje. Takže pokud jsou zde určité obavy, tak to je právě proto, že jsou ještě některá témata, o kterých je potřeba diskutovat a která je potřeba jasně vyložit na stůl. No, děkuji. Takže nyní zástupce DG Trade. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto aktuální diskuzi a příspěvky k návrhu usnesení a za pozměňovací návrhy. Za naši stranu, jenom pro vaši informaci, pokračujeme v jednáních s členskými státy a chceme ukončit jednání o mandátu nebo o mandátech. Máme návrh eh, na vyjednávání o FTA se společně smýšlejícími zeměmi. Samozřejmě někde narážíme na určité limity I v těchto, u těchto států, třeba v zemědělství. Jsme si vědomi toho, že jsou tady citlivá témata a proto eh, to bylo i v tom předběžném materiálu a dohodli jsme se na těchto oblastech s eh, Austrálií a odráží se to i v návrhu mandátu, ale víme, že budoucnost jednání se bude točit především ohledně těchto záležitostí. Pokud jde o většinu témat z návrhu usnesení, to jsou záležitosti, které my řešíme v doporučení pro mandáty. Další věci jsou zvažovány. Možná dnes dopoledne tady pan Korte informoval. My věříme, že mandát bude k dispozici včas, abychom mohli začít vyjednávat ještě před Vánocemi. Jednání budou probíhat transparentně a už teď jsme učinili bezprecedentní opatření tím, že jsme publikovali návrh mandátu na webových stránkách. Těšíme se na usnesení a na další spolupráci s vaším výborem a monitorovací skupinou. Manchmal ano, eh, já musím říct, že komise mě tu a tam opravdu, opravdu překvapí to, že ten návrh bude takto Eh, eh, zveřejňováno, to jsem možná zase až tak neočekával, ale dobře. Eh, Danieli, přejete si ještě závěrečné slovo. Ano, děkuji. Chci poděkovat všem kolegům za příspěvky. Myslím, že něco, co můžeme přivítat od Eh, komise, že budete navrho- zveřejňovat i návrhy mandátu, nejenom hotové mandáty, to mně připadá jako inteligentní opatření. Eh, když se podíváme na azijský region, tak tam už máme některé, smlou, některé s některými státy smlouvy eh, Jižní Korea, blížíme se k Japonsku, a pak eh, máme další, které jsou projednávány a Austrálie a Nový Zéland zatím stály ve stínu naší za, e, politiky zahraničního obchodu. A my jsme v několika rezolucích už žádali, aby se uzavřela eh, uzavřeli obchodní dohody s Austrálií a Novým Zélandem. To nespadlo z nebe, to je náš požadavek. Máme zde dobrý návrh pro mandát, možná, že můžeme ještě to či ono eh, předložit eh, k radě, radě eh, jako naše doporučení. Já bych si velice přál, aby rada rozhodla rychle, bez dalších zdržení. No a doufám, že brzy budou zahájena pečlivá jednání. Já bych chtěl poděkovat tady paní kolegyně, která shrnula všechny důležité body tak aby eh, také nedocházelo k nedorozuměním na veřejnosti. Takže děkuji a já doufám, že zítra toto řádně odhlasujeme a budeme to moci také na plénu brzy eh, odhlasovat. Ano, my, my, vždy, my vždy tedy hlasujeme řádně. Možná ten výsledek není vždycky takový, ale Prostě je to tak. Dobře, tím tedy končím tento bod. No a zítra budeme hlasovat. Tím se dostáváme k bodu číslo 13 našeho programu. No, opět eh, ne, nikoho jsem nevyzval, aby začal vést hlasité konverzace. Já jsem řekl, že přistupujeme k bodu číslo 13. Jde podle mého názoru o důležitý bod. Je to otázka slyšení. Ein wichtiger Punkt. Důležitý bod. Slyšení. K obchodních aspektech zprávy ekonomických záležitostí. jsem pevně přesvědčen, že tady máme o čem intenzivně přemýšlet. My víme, že protekcionismus se rozrůstá, to vidíme zejména na půdě VTO, tam předvádějí Spojené státy, a také víme, že mnozí občané se skepticky staví Eh, k vlivům eh, eh, globalizace. A proto jde tedy o důležité, relevantní téma. Naše vědnávací politika nevisí ve váku, jsme prvně zakotveni ve VTO a tedy chceme také posilovat. Jsme pro tento systém založený na pravidlech ale také chceme, aby Evropská unie se stala významným globálním eh, aktérem, tak abychom mohli jak Evropská unie uplatnit svůj vliv. No a teď eh, je vlastně otázkou, kterým směrem by hm, tento náš vliv se mohl vyvíjet, tak aby to mělo pozitivní výsledky. Máme zde pět expertů, kteří nám mohou ukázat cestu. Ukážou nám, co bychom mohli dělat my zde ve výboru INTA, aby se ta světová zpráva ekonomických záležitostí zdokonalovala. Možná bychom zpět zatlačili protekcionismus, a zároveň, abychom získali podporu obyvatelstva pro spravedlivý obchod. Tak nejdříve dám slovo panu profesoru Bernardu Heckmanovi, který je eh, profesorem na European University Institute. A zabývá se vědeckým zpracováním této otázky. Dávám vám slovo a na 10 minut, prosím. Uh, uh, thank you. very much. It's a great, uh, Děkuji, je mi velikou ctí, že mohu vystoupit na vašem jednání. Zřejmě moje prezentace bude nejvíce akademická, pak se ostatní budou ubírat trochu praktičtějším směrem. Ale já beru to téma skutečně velice vážně, takže se zmíním o napětí, které vidíme v praktických smlouvách, ale i při hlubší integraci k, o mělčí či hlubší eh, integraci, kdy se sice odstraňují překážky, ale neúplně primární příčiny. Takže tento slide je poměrně obsažný, nebudu to celé procházet, ale podstatě jde o to, že celá problematika je značně komplikovaná, co myslím je globálním ekonomickým řízením. Jsou to především pravidla hry, která platí pro všechny ekonomické hráče v mezinárodních ekonomických vztazích. A je tady celá řada různých aktérů. Máme na mysli vlády, privátní sektor, nevládní organizace. Spadá sem i legislativa, povinná, mm, vynutitelná legislativa, eh, pravidla podobné povahy, která jsou vynutitelná a kterou vlastně všichni, všechna, všichni je dodržují, protože bez nich eh, by byli vytlačeni z trhu. Pak jsou tady bilaterální vícestrané záležitosti organizace tohoto typu, tedy VTO, eh, obchodní dohody a tak dále. Já nadnesu některé otázky. Eh, předně, zda tyto pravidla potřebujeme a k čemu, eh, abychom dosáhli obchodních a neobchodních cílů. Eh, firmy si přejí lepší příspěch na trh, tak to je mm, jaksi přímá věc související s ekonomickým řízením, o kterou firmy stojí, ale jsou tady i nepřímé dimenze. Obchod je způsobem, jak dosáhnout růstu, udržitelného rozvoje a když si vezmete tyto cíle, tak se trochu liší od toho ekonomického řízení, které obvykle definujeme tak, že potřeba, abychom se více otevírali, zbavovali protekcionismu a tak dále. E, jsou tady také nefinanční přesahy, a tedy to, co by, čeho by rádi aktéři dosáhli v oblasti sociálních hodnot, oblasti neekonomických eh, aspektů mezinárodních transakcí. Takže do hry vstupuje celá řada eh, otázek, eh, otázka legitimity, kdo je stanovuje ta pravidla mm, mm, a tím pádem, jaká je legitimita těch pravidel, jejich Myslím si, že je legitimní ptát se na legitimitu těch pravidel, kdo je odpovědný za výsledky. Pokud ta pravidla uplatňujeme, někdo odpovědný za výsledky, výstupy, jsou ta pravidla vynutitelná, pokud ano, tak kdo eh, říká, zda jsou pravidla naplňována nebo nejsou, kdo dělá konkrétní kroky, kdo má prospěch eh, z těchto pravidel, kdo nese náklady na jejich uplatňování, a pak otázka soudržnosti v případě EU se to týká takových záležitostí jako e, společná zahraniční obchodní politika, společná propagace obchodu, poskytování záruk a tak dále. Tedy tady celá řada aktérů i na úrovni EU. Situace je nesmírně komplikovaná a já se teď zaměřím na otázku e, mělké oproti hluboké e, Eh, o variantě eh, obchodu. Takže při té mělké variantě je tady snaha odstraňovat eh, překážky a diskriminaci. Jde o to zajistit, že se odstraní protekcionistická opatření, například cla na hranicích, protože to je samozřejmě diskriminace zahraničního zboží. U té hlubší varianty, které se mm, řada odborníků věnuje, tak ta souvisí spíše s domácí politikou, regulační politikou, souvisí především s opatřeními, která platí na domácí i zahraniční výrobky stejnou měrou a na jejich producenty. A tady jde spíše o to, jak zlepšit regulační režim, jak zajistit, že dosáhneme regulačních cílů efektivněji. VTO v dnešní době je spíše tím mělčím režimem. Evropská unie se snaží eh, pomocí TTIP a CETA ehm, ten režim trochu prohloubit ehm, prohloubit tu regulační spolupráci. EU představuje vlastně eh, sama o sobě tu nejhlubší variantu spolupráce. Kromě toho jsou tady ale také eh, nevládní aktéři, kteří stanovují pravidla, nebudu se jich tolik dotýkat, eh, ale třeba mi na paměti, že řada z nich eh, jsou to soukromé organizace stanovující pravidla, sepisují pravidla pro dodavatele, která jsou pro ně mnohem závaznější, než bychom si možná mysleli. Takže je tady směsice ekonomických a neekonomických cílů, nemám teď čase je procházet, ale co bychom si měli odnést této části je, že probíhá živá diskuze o tom, eh, na co potřebujeme více straná pravidla, jak by měla řídit eh, eh, obchod, jak do toho spadají ta pravidla stanovená soukromými firmami. Spadá sem otázka transparentnosti, toho, kdo má právo stanovovat pravidla, zda to je otevřený proces a souvisí to i s výsledky podobných eh, privátních mechanismů stanovování standardů. Jedna velká otázka, před kterou stojíme a před ní stojí EU a její obchodní politika, je to, zda má smysl provazovat obchodní politiku s neobchodními záležitostmi a cíly. A já si myslím, že to se jasně ukázalo v kontextu TTIP, protože Řada těch diskuzí vlastně směřovala ke snížení obchodních nákladů, které souvisejí s různými eh, rozdíly, především v legislativní oblasti a standardech. Eh, Řešilo se o tom, zda obě strany mají ekvivalentní postupy, zda ty postupy jsou kvalitní a velká otázka, která vlastně nikdy zodpovězena nebyla a měli bychom se nad ní zamyslet, je, proč to potřebujeme řešit formou obchodní dohody. Můžeme přece nastavit regulační spolupráci mezi regulačními orgány, proč to řešit obchodní dohodou? A já si myslím, že odpověď, která se často uvádí, je, že rozdíly v regulacích jsou e, obtížné pro firmy, stojí je to nadbytečné náklady, proto je potřeba to řešit obchodní dohodou, protože cla už jsou stejně nízká. A já si myslím, že to není moc dobrý argument. Eh, Přitom eh, politici ho mají poměrně v oblibě. Reálná, správná odpověď je taková, že je potřeba obchodní dohody prohloubit, aby regulátoři mohli správně fungovat. To je součástí té správné odpovědi a teď je otázka, jak eh, důvěryhodně využít obchodní dohody pro to, aby regulační orgány mohly správně fungovat ve své práci. Celé to má řadu dopadů. Předně musíme změnit tu argumentaci ohledně obchodní spolupráce. Nejde jenom o reciproční vyjednávání ohledně přístupu na trh, musí jít eh, také o to, že se snažíme zlepšit regulační eh, režimy po světě, což eh, souvisí s správností mezinárodních standardů, různých Eh, oblastech. Jde spíše tedy o dialog, neúplně nutné běžné vyjednávání, kdy se jedna věc mění za druhou. A tady si myslím, že je třeba, eh, aby to řídily samotné regulační orgány. Proces musí být otevřený, transparentní, nesmí se žádné takové jednání odehrávat za zavřenými dveřmi, nesmí tam být reciproční ústupky. Jde opravdu o to se zamyslet nad tím, jak účinněji dosáhnout společných regulačních cílů. A jsou oblasti, kde se neschodneme, kde máme různé cíle, různé sociální a společenské preference a je potřeba um, je uvést. Takže myslím si, že to je úplně jiný druh argumentace, než kterou jsme slýchali ehm, z obchodního světa dříve. Já bych tomu ještě řekl, že to musí být nedílnou součástí našich budoucích kroků. Řada lidí stále říká, že bychom měli cestou eh, hlubší integrace, měli bychom se vrátit ke GATu, kdy vlastně šlo o to zajistit, že vlády si drží národní suverenitu a že jde o to zbavit se diskriminace na hranicích. Já jsem provedl k tomu výzkum, který ukazuje, že i když chcete jít cestou mělké integrace, zbavit se diskriminace v mezinárodním obchodě, tak musíte udělat eh, eh, i řadu věcí z té hlubší integrace. V, hlavně v otázkách ekonomického řízení. A v obchodních dohodách se nejenom eh, Evropská unie, ale i Spojené státy hodně soustředí na takové věci jako právní standardy, environmentální standardy, lidská práva, což jsou věci velice důležité, ale já bych řekl, že ekonomický výzkum spíše naznačuje, že když eh, chcete jít cestou mělké obchodní integrace za účelem růstu a udržitelného rozvoje, tak je třeba se více soustředit na ekonomické řízení, a to je eh, regulace pro jednotlivá odvětví, nastavení eh, základního právního státu tak, aby to bylo ku prospěchu obchodní liberalizace. Vy jste říkali, eh, že roste protekcionismus po světě, to je vlastně ta mělká integrace nebo spolupráce, která nabývá na významu. Na to je potřeba se soustředit, ale kromě toho musíme odvádět také lepší práci v tom, eh, že se budeme soustředit na podmínky, které jsou důležité pro integraci, tak, aby byla přínosná pro pracovníky, firmy, nejenom v EU, ale i v partnerských zemích. Takže to je jeden z důvodů, proč bychom měli usilovat o cestu hlubší integrace. Takže teď trošku propagace. Pracovali jsme na těchto záležitostech poměrně hloubkově, takže nabízím naši webovou stránku, kde najdete další podrobnější materiály, které by pro vás mohly být zajímavé. Děkuji. Tak to byl akademický náhled na možnosti globálního řízení. A teď přejdeme k OECD a MOP. Nejprve předám slovo paní Julie Nilsson, která vede odbor rozvoje OECD. Thank you very much. It's a pleasure. Děkuji vám, jsem velmi ráda, že jste mohl být. Já vás seznámím trošku eh, s našimi úvahami o tom, jak obchodovat, eh, když nastanou eh, těžké časy. A my jsme součástí, malou součástí tady této světové zprávy obchodního systému. My samozřejmě máme členské země, Eh, které tedy si vyměňují zkušenosti. To jsou ty zvyky a dialog a tu firme se nimi. My toto vše podporujeme analýzou a eh, analýzou toho, co by mohlo nastat. Eh, my zkoumáme možnosti, možné další rozhodování a tak dále. Je to multidisciplinární přístup. My se skutečně snažíme zaměřovat na potřebu integrované obchodní politiky. Eh, ty obchodní problémy dneška, to nejsou čistě obchodní eh, problémy. Eh, když se nad tím zamyslíme, tak to není, protože bychom chtěli říct, uvědomte si, proč je obchod dobrá věc. My jsme začali uvažovat o tom, proč lidé nejsou spokojení s obchodem. Eh, lidé mají takový pocit, eh, že hm, ten systém je proti nim, eh, že prostě ztrácejí, že tady vzniká větší nerovnováha mezi bohatými a chudými, ale hm, třeba taky, že jde na, nebo více záleží na úrovni vzdělání a samozřejmě jsou potom také regiony, které Eh, aby drželi ekonomický krok se zbytkem země, museli by mít růst čtyřikrát větší. Tak my máme obchod, máme tedy vývoz, dovoz, eh, ten se promítá do životní úrovně a tak dále. My jsme pro přístup, který by uznával realitu. Za prvé jde o to, že dopad globálního obchodu na lidi je velice silně vnitřní vnitropolitickou záležitostí. Ale také dopady obchodní, tedy ovládního obchodu eh, de facto se promítá do sítě mezinárodních ekonomických vztahů. To jsou prostě něco jako eh, Eh, jaksi silniční zákon, který eh, vás nikam nedovede, ale říká vám, jakým způsobem se tam chovat, abyste dojeli. No a my vlastně eh, bychom to chtěli tak trošku absorbovat nebo ab, jak si odfiltrovat od zbývajících vlivů. Jde nám tady vlastně o tři různé věci a První je eh, vlastně začít doma. Znamená vytvořit domácí prostředí, eh, které, eh, ve kterém obchod může pomáhat lidem. To znamená také inovace moderní a tak dále. Důležité je zlevňovat náklady na obchod a to je velice důležité zejména pro malé a střední podniky, které také obchodují protože složité postupy na ně dopadají nejvíce. Ale také služby. Eh, služby de facto eh, jsou, mají zhruba 35% podíl na hodnotě exportu. No, dále musíme investovat do kapacit. Kapacit schopností využít těch příležitostí, které dává k dispozici obchod. To hovoříme jednak o infrastruktuře a jednak o tom, eh, jak toto přinést až k lidem. Hovoříme často o celoživotním vzdělávání a jde o to, že technologické změny eh, přinesou úplně jiné nároky na přizpůsobování se, čili de facto eh, jde o investice do schopnosti lidí přizpůsobovat se a vzdělávat se dál. Druhý bod, ať už eh, je o obchod, o technologii nebo eh, kombinaci obého, eh, tak změna přichází. A ta změna samozřejmě přináší výhody, efektivnější alokaci zdrojů, čili hm, to pomáhá v mnohem směru, ale také to bolí. A mm, musíme dělat tedy daleko víc pro to, aby nikdo nezůstal pozadu. Čili to jde o mm, jak si eh, řekněme, nejenom programy pro přizpůsobení se nové situaci, ale jde zase od, eh, začíná to vzděláváním, zdravotnictvím až po eh, záchytnou sociální sítě. Opět máme regiony, kde se snáze přijde o práci než jiné. No to jsou takové to velice specifické výzvy. A tady v Evropě nemáme příliš mnoho dobrých zkušeností s vládáním této problematiky. E, velmi obtížné to může být v době, řekněme, digitální budoucnosti. E, mnozí kolegové na, v OECD se zajímají tím, jestli tedy vlády jsou vybaveny na to, aby mohly Eh, řídit pracovní trh, finance, sociální záchranou síť a tak dále. Čili v digitalizaci se toho děje hodně, ale jde také o budoucnost práce. A to jsou eh, velké otázky. Ale eh, tady nejde jenom o to, kolik lidé vydělají, jaké mají příjmy, ale také zda je slyšet jejich hlas ne každý může být a ne každý by měl být eh, u rozhodování, ale pokud by veřejná debata byla informovanější, eh, tak to bylo samozřejmě lepší. Evropská unie, Evropská komise zde v tomto snaží dělat hodně a stojí v čele. Ale mm, jestliže ty první dvě věci, které jsem zmínila, jsou spíše otázkou domácí politiky, tak ta třetí se týká sítě mezinárodních vztahů. A to je, aby tak řekla, zapřažení toho mezinárodního systému k tomu, aby lépe fungoval, aby zaplňoval mezery a aby všichni hráli podle pravidel. Jak jsem řekla, tady existuje celá řada nástrojů, eh, některé jsou závazné, některé jsou dobrovolné, některé jsou pouze pokyny, včetně tedy dialogu a tak dále. A v tomto rámci Eh, tady máme spoustu problémů a spoustu tady korporací, které tu eh, světovou globální agendu určují. Jsou tady dohody o daní, dohody o životním prostředí, o boji proti korupci a tak dále. A takováto síť eh, různých institucí, které mají různé mandáty a různé konstituence a různou legitimitu, tak to všechno jsou součástí fungování systému. My v těch pravidlech máme některé významné mezery, eh, zejména v zemědělství, tam je to třeba dopracovat, máme problém s politikou konkurenceschopnosti, kde vidíme globalizaci problémů, eh, tam, kde politika pro konkurenceschopnost s tím nedrží krok. No a opět, jakou roli tady mohou sehrávat obchodní smlouvy? Já myslím, že obchodní smlouvy eh, jsou de facto od toho, abychom mohli tu výměnu eh, řídit, výměnu zboží a tak dále. A mělo by to být eh, férovým způsobem. A to, jakým způsobem se zvládají tady tyto rozdíly, tak v tom spočívá ta důležitost role obchodu. To souvisí s dalšími věcmi. Ono eh, hodně záleží na tom, čeho se snažíme těmito smlouvami eh, dosáhnout. Někdy je to snaha posílit dodržování eh, pravidel, to je takové to lákadlo vstupu na trh, no a opět tady to pravidlo medu a byče. Také některé země ovšem toto Eh, nevidí. Eh, já tady mám jenom třeba čtyři inspektory, které mají dodržet na pravidla, víc jich nemáme, takže toto nemůžeme plnit. Čili jsou tady různé faktory, které eh, mohou některým zemím bránit v zapojení. No a pak tady máme <clears throat> další otázku, kdo může posuzovat, co, je, co se plní, co se neplní a tak dále. Eh, když se třeba podíváte eh, na to, jak se k tomu staví eh, odbory, tak některé tvrdí na tom, aby byly mezinárodní standardy, jiné to zase nechtějí. Čili to je velice složité a to, z toho se nyní díváme jenom na drobné úlomky. <clears throat> Čili my potřebujeme tuto obchodní debatu nějakým způsobem lépe situovat. Čili eh, my, se, my jsme eh, velice drobnou součástí této architektury systému a snažíme se pomáhat jiným organizacím. Děkuji. No a pak samozřejmě nemůže tady chybět eh, zástupce ILO, pan Kuli, Kuli Bali, který je hlavou globalizační jednotky Mezinárodní organizace práce. Děkuji, děkuji za pozvání na dnešní mm, zasedání. Byla jsem tady už eh, před dvěma lety na eh, podobném jednání a tehdy jsem představovala předběžné výsledky studie, kterou provádíme, pokud jde o poskytování, pokud jde o eh, pracovně právní aspekty obchodních smluv. A něco z toho se vlastně promítá i do dnešního tématu dnešní eh, diskuzi bych uvedla prací, kterou provádí MOP, pokud jde o obchod a pracovní právo. I my jsme se věnovali eh, tvorbě pracovních míst, ale také kvalitě vznikajících pracovních míst. A zde bych se chtěla zmínit o třech konkrétních věcech. Eh, za prvé, náš dřívější výzkum, zejména v oblasti tvorby pracovních míst, ukázal, že v posledních deseti letech panuje všeobecný konsenzus, že obchod má pozitivní dopad na tvorbu pracovních míst. MOP se ale více soustředí na distribuční efekty, tedy to, jak se projevují rozdíly, pokud jde o dopad na pracovní trhy a obchod, jaký dopad to má vše na pracovníky. A to už je potřeba si mm, probrat podrobněji, podívat se na náklady na přizpůsobení jak tvorba pracovních míst, tak ničení pracovních míst procha, probíhá v sektorech, které e, jsou propojeny s obchodem týká se to rozvojových a rozvinutých eh, ekonomik. V rozvinutých zemích eh, má velký dopad eh, konkurence ze zahraničí, především na pracovní místa méně kvalifikovaná. Částečně to bylo vykompenzováno mm, zase růstem mm, nebo přesunem pracovních míst odjenut, eh, ale třeba říci, že často ta nová pracovní místa si žádají jinou eh, kvalifikaci. Dochází k různému napětí na pracovním trhu, protože pracovníci se nepřizpůsobují tak rychle různým sektorům, tak jak by teorie předpokládala. Takže eh, v podstatě tím chci říci, že ti pracovníci, kteří přišli o pracovní místo v důsledku obchodu, nejsou ti stejní, nebo nutně to nemusí být ti stejní, kteří z toho eh, vytěžili. A eh, to vede k tomu zmíněnému napětí na mm, pracovním trhu a mm, k, ke konkrétním pocitům mezi pracovníky ohledně přínosu obchodu. Ale když se zároveň podíváme na vznikající a rozvojové ekonomiky, tak tam obchod přinesl obrovské pracovní příležitosti, zejména u méně kvalifikovaných pracovních sil. Tam ty příležitosti u některých skupin, které vstupují například na trh eh, vůbec poprvé, eh, jde o mladé lidi, ženy, migranty, tak tam dochází k nárůstu, stejně jako u střední třídy. A také jsme viděli eh, ovšem následné vlny ztráty pracovních míst v těchto stejných eh, ekonomikách, například v textilním, oděvním průmyslu, tak jak se přesouven, přesouvala pracovní místa z Ázie třeba do eh, Karibiku a tak podobně. Takže to je první věc, která se týká ztrát na pracovních místech. Druhá věc, kterou chci zmínit, je, co to mm, znamená ohledně kvality pracovních míst. To je věc, na kterou jsem úplně hodně soustředí. Teoreticky by to mělo být tak, že obchod by měl zvyšovat příjem nízkokvalifikovaných pracovníků v rozvojových ekonomikách oproti jejich vysoce kvalifikovaným partnerům a, a že tady se budou nakonec vlastně ty mzdové rozdíly zbližovat. Ale na základě údajů, které máme k dispozici, dochází k růstu platových nerovností v rozvojových ekonomikách, ale kromě toho také v rozvinutých ekonomikách tam vlastně vidíme to, že rostou platové nerovnosti. O co tedy vlastně jde, co se tu děje? Tak předně MOP zjistila, že zde prostor eh, pro větší sdílení přínosů z obchodu mezi pracovníky, že to sdílení by mělo být inkluzivnější, jak formou lepších pracovních míst, tak vyšších platů. Eh, my jsme mm, provedli mm, zprávu nebo analýzu v roce 2017, je to tzv. zpráva VESO, byla mm, publikována v pondělí a ta ukazuje, že tam, kde obchodní firmy platí vyšší mzdy než firmy, které e, se nezapojují do obchodu. Takže ty obchodující firmy platí vyšší e, mzdy a to až o 13 Naše zpráva také zjistila, že jsou tady významné rozdíly mezi jednotlivými firmami. Vyvážející firmy, eh, které se podílejí na globálních dodavatelských eh, řetězcích, eh, tam jsou ty mm, rozdíly v produktivitě a v platech nejvyšší. Pokud o pracovníky, kteří přišlo o pracovní místo, tak to jsou lidé, kteří se často nedokážou přesouvat z jednoho sektoru do druhého. A i když už si najdou eh, jiné pracovní místo, eh, byť je tady ten přebytek nekvalifikované pracovní síly a eh, nerovnoměrně nastavené mzdové praxe, tak nakonec získávají skutečně velice nízkou mzdu. Třetí věc, kterou jsme zjistili a kterou nám dokládá celá řada dalších eh, studií, jsou eh, institucionální faktory, které jsou velice důležité. Mm, jsou to instituce, které pomáhají formovat výstupy z pracovního trhu a to je velice eh, důležité pro nastavení určitých minimálních mzdových a pracovních standardů. Spadá sem nastavení určitých základních podmínek pro práci, nediskriminace a tak dále. V této souvislosti eh, chci zmínit jeden nástroj, který je globálně používán pro propagaci pracovně právních standardů v obchodním kontextu. Jak eh, asi víte, teď jedna třetina obchodních dohod má i pracovně právní ustanovení. Většinou se odkazuje na mezinárodní nástroje MOP, zejména Eh, naše starší, eh, starší nástroje. Dvě nedávno publikované zprávy eh, bych, bych zmínila a jedna z nich obsahuje praktickou příručku, kterou dáváme k dispozici sociálním partnerům, odborovým organizacím a tak podobně. Na závěr bych chtěla schrnout nejdůležitější výstupy z této poslední zprávy. Ta ukazuje, že ta pracovně právní ustanovení jsou důležitá pro řešení eh, genderových nedostatků a pro zlepšení zapojení jak mužů, tak žen eh, na trh práce. Kromě toho bylo zjištěno, že tato ustanovení v obchodní eh, smlouvách nějak nesnižují objem obchodu, naopak obchod roste stejně jako ve smlouvách bez těchto ustanovení. Takže to je argument proti těm, kdo tvrdí, že bychom neměli zapracovávat tato ustanovení do obchodních smluv, protože to pak má negativní dopad na samotný obchod, ale ukazuje se, že žádný takový negativní ekonomický dopad tato ustanovení nemají. Naopak některé jiné studie ukazují, že eh, dovozci naopak eh, získávají, pokud eh, mají takovéto dohody uzavřeny. A poslední věc. Naše zpráva zjistila, že to, jak mají pracovní právní ustanovení největší dopad na pracovní trh, je při monitorování, budování kapacit a také pokud je o zapojení zainteresovaných subjektů. To je velice důležité, pro zlepšení situace nejenom na trhu práce, ale může jít i o zlepšení v oblasti legislativy. Neexistuje žádný jeden jediný nejlepší přístup, který funguje. Jde o kombinaci různých přístupů, o světu, dialog, um, zapojení justice, zlepšení pracovních eh, inspekcí a tak dále, ale co je vždy důležité, je zapojit všechny zainteresované subjekty. V některých případech eh, je samozřejmě možné situaci dále zlepšit a MOP proto například organizuje mm, eh, školení společně s odborovými organizacemi a zástupci zaměstnavatelů. Eh, proškolujeme různé regiony, například Bangkoku jsme působili a spolupracovali jsme i s evropskými odborovými organizacemi, abychom zvýšili osvětu ohledně toho, eh, jaké přínosy mají pracovně právní ustanovení v obchodních smlouvách, jak napomáhají zlepšování pracovních eh, standardů a transparentnosti. MOP spolupracuje i s jinými mezinárodními organizacemi, podporujeme důstojnou práci v oblasti obchodu a investic, eh, zejména pokud je o UNCTAD, eh, bylo podepsáno memorandum o porozumění a spolupracujeme v této souvislosti s také s VTO. Nedávno eh, byla vydána publikace o investicích a kvalifikacích a právě na tom spolupracovala MOP s VTO. Spustili jsme eh, tu publikaci o těch pracovně právních ustanoveních a Společně jsme také za VTO zapracovali na eh, inkluzivnějším obchodu. Děkuji. And of course is also a relevant question. Děkuji. Takže to je otázka eh, obchodních smluv a jejich možnosti podpořit udržitelnost. Eh, o tom se jistě zmíní pan Ricardo Melendez Ortiz který je mm, eh, spoluzakladatelem a hlavním eh, mm, ředitelem Mezinárodního centra pro eh, obchod a udržitelný rozvoj. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. It's a... Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkým potěšením, že mohu být s vámi v Evropském parlamentu a účastnit se této debaty. Nebudu se zabývat těmi technickými aspekty, o tom to se postarali kolegové. Já zkusím eh, to vzít z političtějšího hlediska. Vaše otázka eh, se vlastně zaměřuje na eh, ekonomické aspekty té globální zprávy obchodu. Albert Einstein řekl, že nic se nestane, dokud, je dokud nastane pohyb. E, v současné době dochází k regresu obchodní integrace a to je možná právě takový ten pohyb, který e, začíná, kterým začíná něco nového. Čili asi budeme vybrokováni k nějakým reakcím. Je to každopádně pro nás příležitost, abychom se nově postavili k té debatě a k tomu, jakou roli by tam měla hrát Evropa. Kolegové už řekli, jak složitý proces je to, ta ekonomická zpráva, ať už tady máme tady nějaké, ty řekněme, eh, smlouvy, přes eh, nevládní iniciativy až po eh, závazné obchodní eh, pořádky. Já se můžu zaměřit na G20 a jejich agendu do roku 2030, abych uvedl obchodní politiku do kontextu. Ten regres, který trvá v posledních měsících, včetně vnitropolitických debat na druhém břehu Atlantiku, ale i jinde ve světě. To eh, skutečně eh, je pocitován ve společnosti, ztrácejí se eh, pracovní místa, vládne nejistota a tak dále Proti obchodu hovoří dva velké argumenty a to je relokace výrobních eh, kapacit z rozvinutých zemí do zemí rozvojových a s tím související ztráta pracovních míst. A pak je to konkurence mezi eh, rozvinutými zeměmi, které zase eh, vytváří tlak na snižování mest a podobně. Ovšem v těch argumentech něco chybí. Když se podíváme, eh, jak v minulosti vydělali rozvinuté země na obchodu, tak to je zcela jasné. Eh, export, s tím spojené služby a tak dále. Symptomem jsou také technologické změny. Studie ukazují, že eh, zhruba 80 ztrát pracovních míst je skutečně způsobeno automatizací. To potom znamená, že propuštění lidé mají eh, menší počet příležitostí se znovu uchytit a tak dále. <clears throat> Taky vznikají rozpory mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Například když se podíváme na investice do infrastruktury, do eh, domácích politik přizpůsobení se obchodu, eh, pak tady máme problémy s tím, že eh, nejsou kvalifikovaní lidé pro potřeby nové ekonomiky. No a také teď, když toho víme trošku více, máme kvalitnější informace, tak s tím můžeme lépe něco dělat. Eh, recepty by měly této eh, diagnoze odpovídat. My eh, máme takovou výzvu, abychom se postavili do čela reformy Světové obchodní organizace, která by měla zůstat tedy centrálním bodem světového režimu pro obchod a investice. A opět mm, máme zde dohodu Eh, z G20, potom máme SDG, máme agendu 2030 z leta 2015 pro klimatické změny. Čili nezačínáme od nuly. Takže ta G20, která samozřejmě má svůj vliv na obchod a zprávu obchodních systémů. Já si myslím, že ta G20 je vhodným místem pro eh, syntézu mezi mm, různými typy ekonomik eh, světa. Tady máme třeba skupinu BRICS a i můžeme se tam bavit o koordinaci a koherenci v rámci celé eh, té ekonomické zprávy. A to má svůj význam. Eh, když se podíváme na G20 a jak se k tomu staví Čína, tak zde máme například eh, integraci investiční stránky eh, do té debatě o obchodu. No a týká se to OECD, MMF eh, a dalších významných organizací. Také se zde zdůrazňuje velice jasně v Hamburku, že ano, jaké by měly být nové ambice globálního obchodního systému, ať už tedy bude mnohostranný nebo, nebo možná doplňková regionální obchodní integrace. A to není jenom otázka na politické úrovni. Pokud eh, bychom se soustředovali na úpravu struktur a domácí politiku, G20 také reaguje na politickou debatu a na obavy lidí eh, zaznívající v této debatě. Čili já si myslím, že skutečně tato debata tady hm, se může vést na eh, různých úrovních. V rámci G20 se odehrává významný podíl světového obchodu a pak eh, samozřejmě obchod přispívá k emisím a tak dále. Pokud se týče těch eh, eh, rozvojových tady cílů pro udržitelný rozvoj, samozřejmě to máme také na agendě G20, včetně tedy akčních plánů pro financování těchto cílech eh, eh, se počítá s obchodem jako se zcela integrální eh, součástí pro její, pro její zajišťování. Samozřejmě se hovoří o zemědělství, které má zabránit hladomorům a také některá jednání v rámci Eh, VTO k tomu mají přispět. Eh, čtrnáctý cíl, to se týká udržitelné využívání moří, oceánu a jejich zdrojů. Eh, tak ten se stal katalyzátorem jednání o podpoře rybolovu v rámci VTO. To je téma, které deset let bylo zaparkováno a Tady eh, se pokoušela byly tedy velké pokusy o to, aby se eh, uvedla do souvislosti politika eh, podpory rybolovu a nadměrného rybolovu a tak dále, tak tady dnes se věci pohly více. Takže mm, určitá naděje existuje, že v Buenos Aires ještě v letošním roce by mohlo dojít eh, k výraznému eh, pohybu, dokonce k otrmelci, a mm, že to může zapůsobit jako jakýsi katalyzátor naplňování těch eh, cílů udržitelného rozvoje. V těchto cílech máme další pomoci, jako například výzva obchodně pomáhat rozvojovým zemím, hovoří se o věcech, eh, které tady někteří kolegové zdůraznili. Eh, taky eh, je třeba zajistit přístup k energii, pro, k energii pro všechny, no a tak dále. A tím se tedy dostáváme k další dohodě, která je významná. A sice jde o výzvu, o velké investice, které by měly transformovat energetické soustavy a naše ekonomiky tak, aby bylo možné naplňovat ambice pařížské smlouvy. To skutečně je eh, velice potřebné pro ekonomickou zprávu. Vzhledem k tomu, Eh, jakou povahu má tedy pařížská dohoda, zejména se tedy eh, volá po eh, jednostranných krocích nebo kolektivních krocích v oblasti klimatických změn například. A vzhledem k tomu, jak spolu souvisí mezinárodní obchod a investice a v rámci koordinace mezinárodních systémů tak to bude naprosto zásadní, aby ta implementace eh, se skutečně oživila. Abych to uzavřel, pane předsedo, když se podíváte na globální ekonomickou zprávu eh, v globální perspektivě, obchod, obchodní politiky, obchodní smlouvy v naší komplexní architektuře eh, se uplatňují určitým způsobem a je tady tedy role pro soft law pro politické ambice a také eh, je třeba konkrétně vyjednávat pravidla. Děkuji. Thanks a lot. Uh, quite complex. Ano, tak to je skutečně velice komplikovaný systém. Dostalo se nám doporučení z vaší strany i za vědeckého hlediska. Já bych jenom zmínil, že Evropská unie je velice vlivným <coughs> hráčem v tomto komplikovaném systému. A co přesně Evropská unie dělá, to nám řekne pan ředitel Redonet. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost přispět k dnešní rozpravě. TG Trade eh, je velice rádo, že se může při zapojit eh, k této diskuzi nejenom proto, že víme, že společná, naše společná obchodní politika je zapojena do řetězce dalších politik a nefunguje v žádném váku, ale také velice dobře víme, že provozujeme společnou obchodní politiku v rámci určitého soudržného mandátu a na základě smlouvy, která nám mandát eh, poskytuje. Takže tímto se řízí, řídíme a já bych eh, dnes zmínil ve svém vystoupení tři záležitosti. Nastínil bych eh, to, jak my vidíme eh, obchodní eh, pilíř v té globální architektuře, v jakém stavu se nacházíme, v jaké fázi jsme. Pak bych naznačil, kde vidíme nedostatek současné globální architektury a kde se snažíme dosáhnout změny a nápravy. A za třetí nabídnu naše názory na to, jak si myslíme, že by obchodní pilíř eh, měl být propojen s dalšími pilíři širšího ekonomického řízení protože předchozí eh, příspěvky ukázaly, jak ta eh, architektura je komplikovaná. Takže mm, první věc, samotný ten obchodní pilíř eh, architektury globálního ekonomického řízení. My k tomu přispíváme a tento obchodní pilíř je velice silný. Obchod je globálním statkem, chceme být aktivním hráčem v globální architektuře ekonomického řízení a obchodní pilíř je založen na vícestraném systému, tedy stávající dohody VTO. A to je pro nás velice cené jako eh, Evropskou unii, protože to je skutečně eh, eh, důkladně vybudovaný pilíř založený na závazných pravidlech, včetně systému řešení sporů v rámci VTO. To je, myslím, zcela mimořádné a výjimečné v globálním eh, eh, řádu a k tomu se ještě za okamžik vrátím konkrétněji. Navíc eh, to má určitou nadstavbu v podobě mezinárodní legislativy a závazků, které pocházejí z bilaterálních a regionálních smluv, kde jsme rovněž velice aktivní, jakožto Evropská unie a kde usilujeme o to, abychom dosáhli usnadnění při eh, obchodování, abychom dosáhli liberalizace obchodu, ale přitom samozřejmě sledujeme mm, mm, určité vytváření obchodního prostoru. Hledáme možnosti mm, vypracovávat eh, další pravidla, která půjdou nad rámec VTO, která budou hlubší Ehm, než ta pravidla, která eh, nabízí VTO a snažíme se vypracovávat eh, pravidla, která pomohou fungování obchodu nad rámec toho, co v současné době je ošetřeno dohodami VTO. To znamená, že naše obchodní Dohody, které monitoruje Evropský parlament, jsou vlastně určitou laboratoří pro budoucí globální pravidla, alespoň my bychom to takto chtěli, ehm, toho bychom chtěli docílit. Ať už jde o oblasti dotací, eh, vládní zakázky, udržitelný rozvoj v dohodách o volném obchodu. Myslím, že tady už se nám podařilo dosáhnout celé řady důležitých věcí a zapojit různé hráče, například eh, MOP. Pochopitelně, že tady má naše úsilí určité, určitá omezení, to znamená, že ta naše pravidla si musí najít své místo v tom eh, globálním vícestraném prostředí. A teď pokud jde o ty nedostatky, které vnímáme v globální architektuře, tak je to několik věcí. Jednak eh, je to ta vícestranost systému VTO. Tento systém eh, má problémy eh, ve všech třech funkcích. Dohledová monitorovací funkce, která je stále poměrně slabá v architektuře celého systému. Například pokud jde o transparentnost, úsilí členů VTO v rámci VTO není dostatečné. My k tomu předkládáme návrhy, abychom posílili transparentnost systému. Snažíme se to prosazovat při vyjednávání ve VTO a také tím, že se podílíme na každodenní práci ve výborech VTO. To, co se nám totiž pak dostává z VTO, odpovídá tomu úsilí, které my jsme vložili eh, do práce VTO. Takže chápeme tady naši odpovědnost jako člen VTO. Pokud jde o legislativní funkci, vytváření si vlastního prostoru, to je samozřejmě velice obtížná věc, eh, všeobecnost, eh, konsenzu a tak dále. Tady se snažíme postupovat eh, tou cestou variabilní geometrie. A třetí věc, to je eh, řešení sporu. A to je také dosti znepokojivé téma v poslední době kvůli tomu, že chybí eh, odvolací orgán nebo dost jmenovaní kandidáti do tohoto orgánu, alespoň pro nás je to velký velice znepokojová věc, kterou jsme ventilovali na neformálním zasedání ministrů v Marrakeši. Za nás tak učinila komisařka Malstremová, která vedla evropskou delegaci. Takže jsou tady ty nedostatky, eh, zejména eh, v tom, že ty obchodní investice nejsou, mm, ten jejich nexus není dostatečně dobře eh, organizován a ta pravidla pro obchodu pro obchod také ne. Potřebujeme rovná pravidla tam, kde komparativní výhoda nebyla při vyjednávání jasně stanovena. Sem spadá celá řada záležitostí, které už jsem zmiňovala předtím, kde například o různá narušení fungování kapitalistického systému globální ekonomice. S Samozřejmě, že jsou tady limity pro to, nakolik mohou eh, obchodní dohody vyřešit eh, všechny aspekty mezinárodních vztahů. Je to otázka proveditelnosti, zda vůbec všechno můžeme zahrnout do obchodních smluv. Protože eh, To mezinárodní ekonomické prostředí je samozřejmě mnohem komplikovanější. A teď, eh, jakým způsobem náš obchodní pilíř eh, interaguje s dalšími pilíři ekonomického řízení? Tak my tady předně vidíme otázku formulace obchodní politiky a obchodních eh, smluv na fórech mezinárodní spolupráce. To je otázka hlubší obchodní investiční integrace my máme samozřejmě velice silnou přítomnost jako EU na sektorových regulačních eh, fórech, eh, kde různým způsobem mm, spolupracujeme s dalšími vládami, buď to formou bilaterálních eh, smluv, anebo v rámci VTO. To je tedy ta otázka soudržnosti rámce VTO a zvláštních eh, dalších institucí, které mm, stanovují zvláštní standardy. Pak druhá věc, to je otázka, kterou tady mm, nadnesl Ricardo. Zda existuje prostor pro další ne závaznou legislativu při stanovování standardů mimo ty obchodní dohody samé. Tady jsme jako Evropská unie velice aktivní, zejména v G20, což je forum, které je právě eh, pro toto určeno, takže na G20 eh, vidíme ten prostor pro to, abychom mohli přicházet s politickými návrhy a závazky a velice mm, seriózně dbáme na jejich dodržování, například v oblasti protekcionismu a tak dále. Navíc mm, je to fórum, kde můžeme dosáhnout ve velké spolupráce v oblasti obchodu, mimo ta eh, samotná eh, obchodní fóra, kde se běžně ty koncenze vytvářejí. Takže jako komise jsme zastoupeni v G20 společně s šesti eh, členskými státy a naší roli je, aby evropské řízení obchodní aspektu bylo zajištěno. Informujeme výbor pro obchodní politiku a také výbor INTA a Evropského parlamentu. Také v OECD vidíme možné nástroje, například exportní úvěry, kterých se ceníme. Takže na závěr chci říci, že to sice jsou nedostatky, my je vidíme, víme o nich v, tom globál, v té globální ekonomické architektuře. Otázka je, nakolik je pociťují samotné obchodní nástroje a obchodní politika. Takže zejména jde o to, jakým způsobem dosáhnout eh, větší integrace přes obchodní smlouvy. Tady se snažíme dělat maximum a z toho všeho vyplývá, že ekonomické řízení obecně eh, se stává stále komplikovanějším a proto jsme velice rádi, že i váš výbor, který eh, má stejnou oblast působnosti, eh, vykonává demokratický dozor a my k tomu chceme přispět eh, tím, že vás budeme průběžně informovat eh, o všech těchto oblastech práce a forech, kde působíme. Děkuji. Um, any questions? Děkuji. Máte někdo nějaké dotazy? Obracím se teď na kolegy poslance. Pan Scholz, pan Skabaty a Ima, prosím. Především bych chtěl poděkovat všem speakerům za jejich příspěvky. A já myslím, že všichni napříč, napříč politickými skupinami eh, tady máme před sebou Eh, společné výzvy. Slyšeli jsme to i z akademické strany. Ovšem otázka je to vysoce politická. Abych to tedy zhrnul. Mnoho problémů, které máme, které tady zazněly a společně jsme o nich hovořili, a samozřejmě tady ta zkušenost toho veřejného fóra má více než půl tisíce přihlášených účastníků, čili eh, my už máme mezinárodní debatu. Otázka ovšem by mohla být, jak definovat toto stanovování pravidel tak, abychom my, jakožto přímo volení, poslanci evropští, ale nejenom tedy eh, evropští, ale také z jiných zemí a regionů, jak bychom mohli, eh, mohli eh, je upozornit na to, že to je jejich zodpovědnost stejně jako vlád ministrů, firem, kteří de facto pro ně je to každodenní biznis, ale my to musíme vrátit do parlamentu. Prostě ta, eh, ten, ten popis, na tom se zhodneme, ale jak na to? Máte nějaké nápady třeba ze zkušenosti Světové organizace práce? prostě nějaké takové, eh, eh, možná, že by bylo dobré eh, zjišťovat, jak to opravdu vypadá přímo v terénu a na základě toho bychom mohli se snažit hledat pravidla. A já tady chápu, že toto skutečně je naše společná zodpovědnost vrátit se k těmto otázkám, protože jinak prostě vzhledem k tomu, jak je to složité, to neuděláme. Já bych rád učinil jednu připomínku. Víme, že globalizace a zahraniční obchod někdy jsou také jaksi v protikladu. Když jsem byl ještě student, a potom profesor, tak to nebylo žádné sporné téma. Všichni byli toho názoru, že volný obchod je dobrá věc, že pravidla jsou jasná, spotřebitelé mohou volně nakupovat zboží, musí být chráněni prostě to byl takový ten, ale svět se stále, stává stále komplikovanější, složitější, jak jste také zaznělo. Američané říkají, potřebujeme nové trhy a vlastně o těch relativních cenách se také mluví, takže potom se tam přidávají další ustanovení a jinak se organizuje ten zahraniční obchod. Pascal Lamy, dříve v určit přednášce řekl, že tady ta, ten, tato stará kontroverze, ten rozpor mezi spotřebiteli a výrobci na jedné straně, to je už minulost, to je překonané. Ale dnes máme daleko složitější situaci, která je političtější. To jsme také dnes vyslechli a to je daleko obtížnější. A lidé také, jak si ví, aby se lidé také více vyznali v této složitější situaci. Na univerzitách se to neučí prostě, nevyučuje. Tam se ještě hovoří o těch starých modelech, které se deklinují teoreticky a dnes se zde mluví o jiných aspektech vnějš, zahraničního obchodu, které jsou ale teoretické, čistě matematické například v rámci sociologie, politologie a také práva. Tady ty souvislosti se prostě nevyučují na univerzitách. Takže ani lidé z vysokých škol nejsou, mm, ne, nevědí, jak obhajovat volný obchod. A <clears throat> pane předsedo, a vy, pane Šolci, jsou zde ještě vůbec nějací další poslanci, kromě pana předsedy, pana Šolce a mě? Nebo pa, a paní eh, kolegyně? Čtyři poslanci tady zůstali u takovéhoto důležitého tématu. A my jakožto poslanci musíme vysvětlovat občanům, jak složitým tématem je globalizace a ve vší té složitosti, že se to přitom ale vyplatí eh, mít volný obchod a tyto dohody obchodní ale když ten iž zájem kolegů je tak malý, tak se nemůžeme divit, že lidé vůbec nevěří v to, co se říká, že je to také správné. Takže se musíme jaksi sami chytit za nos a říci, no jak to je, musíme teď se teď zabývat těmi detaily, těmi je zde mnoho nového, ale vyslechli jsme zde různá ta, ty prezentace, ta tvrzení, abychom vůbec se vyznali v tom, o čem se hovoří. My všichni známe tyto obecné souvislosti, podmínky související s životním prostředím, potom eh, regulaci a to je prostě něco dnes úplně jiného než v minule, v minulosti. A ta ekonomie je na univerzitách nás na to nepřipravuje a ani politikové na to nejsou připraveni. My tedy, dejme tomu, se v tom veznáme, ale normálně to prostě tak je, že už nemáme žádnou odpověď. A zde musím říci, bychom měli sami říci, když my toto nevyřešíme, pokud nevíme, co vlastně se za těmi věcmi skrývá, jak ta pravidla se vlastně stanovují, tak potom nemůžeme očekávat, že lidé řeknou ano. Zajímavé je, že v Německu ta diskuse o TTIP a CETu, to byla vedena studenty a Toto je prostě taková připomínka, jinak bych vám chtěl poděkovat za vaše prezentace, za to, že jste dnes zde s námi, ale musím říct, my jsme politikové a bychom měli skutečně brát naši práci vážně, zabývat se otázkou globalizace a jejími výzvami a důsledky. Nemůžeme prostě lidem jenom říct, víme, že to vše, toto všechno je velmi obsáhlé, ale Mhm. to bychom vlastně pouze budili ještě větší antipatie proti globalizaci, takže musím, ano pane předsedo, to byla jen taková malá připomínka. Uh, ale já bych apeloval i na kolegy, aby se více zabývali těmito věcmi, abychom mohli informovat eh, veřejnost a abychom také vystupovali důvěrně, eh, důvěryhodně, že se skutečně zasazujeme za to, o čem se tady hovoří. Omlouvám se za to, že jsem možná byl eh, trošku obšírný, ale jsem tedy vděčný za to, že toto téma se zde dnes nastínilo. Pokud ano, měl byste to říci ještě, až tady budou mm, ostatní kolegové. Ima? Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem panelistům za skutečně velice zajímavé příspěvky. Já chci říci, že také lituji, že tady není nabito poslanci, ale sama jsem ráda, že jsem zůstala a Můžeme ostatním říci, že měli zůstat a měli přijít. Připojuji se k tomu, co řekl předřečník. Myslím si, že je velice důležité, abychom měli k dispozici informace, eh, které eh, jste tady dnes představili. Ale měla bych jeden návrh, pane předsedo. Já jsem hodně vytěžila, nebo bych vytěžila eh, z tohoto slyšení mnohem více, kdybych měla ty informace předem, protože tady zazněla spousta zajímavých věcí, ale pokud máte všechno uh, simultánně strávit, tak je to skutečně nesmírně obtížné. Navíc já teď potřebuju nějaký čas, abych se mohla zamyslet nad eh, celou situací a těmi informacemi, které jsem se dozvěděla. Takže uh, myslím si, že jsme z toho mohli vytěžit ještě více. Každopádně to téma je velice eh, důležité. Teď bych se vrátila k tomu, co říkal pan Hockman, první vystupující. Vy jste říkal, že je potřeba, abychom přišli s novou argumentací. Já eh, vám dávám za pravdu. Určitě to potřebujeme, protože nabývám dojmu, že se vždycky obvinuje eh, obchodní politika z různých negativních jevů, v jednotlivých eh, odvětvích, eh, dopad na pracovníky, ale ve skutečnosti, co se zatím skrývá, globalizace eh, vás vlastně obnažuje před externí konkurencí. Každá ekonomika hledá své komparativní výhody a žádná země, žádné odvětví nebo podnik či pracovník nechce uznat, že dochází ke ztrátám, protože jsou tady jiní, kteří jsou schopni udělat totéž eh, za nižší cenu nebo za stejnou cenu, ale nabízí přitom něco o trochu lepšího. Takže já si myslím, že v rámci toho institucionálního rámce eh, globálního eh, ekonomického řízení mi trochu chybí, aspoň v té diskuzi mi tady chybí role národních vlád. Národní vláda, která nemá adekvátní politiky pro to, aby připravila své pracovníky, aby jejich podniky měly maximální um, přívětivé prostředí pro další rozvoj, aby, eh, která nezajistí, že v zemi je dobrý regulační rámec. Pokud jako vlády toto nezvládneme, tak najednou eh, eh, začneme vinit eh, externě globalizaci jako takového externího vyníka, ale nezamýšlíme se už tak nad tím, jak jsme sami mohli situaci zlepšit, aby ta globalizace pro nás nakonec byla příznivá a přínosná aby jsme byli otevřenější, prosperující eh, ekonomiky, které jsou otevřené, snižují chudobu. Já si myslím, že je potřeba, abychom se vydali touto cestou. Myslím si, že je to cesta možná, pokud se dobře plánuje eh, to, co člověk chce a má udělat. Pokud si přejeme další růst, eh, otevřenějším přístupem na trh, je třeba si dopředu říci, jaká jsou naše nejslabší odvětví abychom těmto odvětvím pomohli se posílit prostřednictvím potřebných politik. Dopředu připravíme pracovníky, aby nedošlo ke ztrátě na pracovních místech. To souvisí s robotizací, s novými technologiemi a tak dále. a nikdo ale z nás přitom netvrdí, že jsme proti technologickému pokroku, ale měli bychom být schopni jasně a předem identifikovat výzvy, které s tím souvisí. Například v USA, když se podíváte na to, co říká Donald Trump, eh, tak on viní technologii ze ztráty pracovních eh, míst. Pak je tady věc, která mě zaujala eh, ve vystoupení eh, zástupkyně MOP, a to je otázka těch platových rozdílů. Tady si myslím, že máme zásadní problém a chci se zeptat na následující. Až do jaké míry pokud jde o ty platové rozdíly, si myslíte, eh, že jsou ty rozdíly důsledkem globalizace a nebo pracovních politik jednotlivých zemí. Eh, konkrétně například do Španělska to vysvětlím. Pravicová vláda, která vyhrála v roce 2011, udělala reformu pracovního trhu na základě devalvace příjmu, eh, v podstatě eh, podryly kapacitu odborových organizací vyjednávat kolektivní dohody, aby mohly zhoršit pracovně právní podmínky. ale jako vysvětlení eh, k těm platovým poklesům využili právě globalizaci, protože to bylo snažší eh, obvinit z toho eh, globalizaci, ale ty ztráty na pracovních místech nebo ty ztráty na platech byly důsledkem reformy pracovně hm, právní legislativy. A teď pokud jde k tomu, co řekl hm, zástupce komise, vy jste hovořil o VTO, o těch mm, zásadních nedostatcích, které by se měly zlepšit, aby ta organizace fungovala efektivněji, ale nehovořil jste o prvku, který pro nás v Evropském parlamentu teď si dovoluji mm, mluvit jménem ostatních poslanců, kteří tady nejsou, eh, který je pro nás důležitý, a to je parlamentní dimenze. Pan předseda Lange i mm, já jsme součástí eh, mezi parlamentního schromáždění VTO a žádáme po všech eh, dalších zástupcích eh, větší a hlubší parlamentní dimenzi. A to z toho důvodu, že si myslíme, že to napomůže transparentnosti, pomůže to důvěryhodnosti. Jak už eh, řekl předřečník, role parlamentu je i v určité osvětě. My můžeme tím pádem sehrát mnohem výraznější roli v rámci vícestraného systému, pokud jako zástupce parlamentu bude mít eh, dostatečný přístup k informacím. Děkuji, pane předsedo. Um... Děkuji. Teď se mi, mi leží v hlavě, zda ty nástroje eh, vytváření prostřednictvím obchodní politiky ta, tou eh, světovou zprávu, jestli vůbec zde ještě jsou, jestli eh, všichni předchozí řečníci řekli, že VTO je důležitým nástrojem, ale záleží to také na kontextu. Je to skutečně ještě tak, anebo musíme počítat také s tím, že VTO eh, její role se ztratí, Příprava setkání v Marrakeši nebyla moc přesvědčivá. A co se týká USA, Otázka, zda vůbec bude ten systém ještě akceptovat. Máme tedy počítat s tím, že tato kotva už není takovou, nebude takovou kotvou a že jak si ta povede, poveze tu loď dál po řece. A ještě kolega hovořil o tom, že se vyměně, že spočívá ta výměna tedy na prodej zboží mezi státy. 70% obchodu jsou mm, vlastně podprodukty, náhradní díly. Smartphone, který máme na našem stole, musí překročit stovky hranic, protože se vlastně jednotlivé díly převážejí a uh, Potom se to řeší i základ, na základě bilaterálních dohod. A 30 globálního obchodu to je obchod mezi jednotlivými koncerny. Může to působit nějak eh, utvářejícím způsobem. To je vlastně Těžká odpověď. Možná tedy byste nám mohli ještě odpovědět na otázky kolegu. Nejdříve dám ještě slovo panu Hekmanovi. Thank you. Let me take up some of the, uh... Děkuji. Já bych se zastavil některý, několika z těch bodů. Eh, první otázka, jak tedy se zapojit do toho projektu eh, stanování pravidel a usměrňování toho procesu a, jak zapojit všechny ty eh, rozhodovací aktéry a tak dále. Čili to je vlastně otázka, jak je zapojit, jak s nimi vyjednávat, Ono to se odvíjí od faktu, i když to je takové eh, poněkud unavené slovo. Ale mm, z akademické stránky asi budeme mít eh, tady eh, vědecký výzkum a teď ovšem je otázka, jak to podchytit tedy v té praxi technický rozvoj je velice eh, rychlý, rovněž tak biznis a eh, politika dost eh, často zaostává. Čili tady je nesmírně důležitý ten, ten proces výměny informací, kdo to vlastně pohání vpřed, kdo to řídí, usměrňuje, co se tady vlastně testuje. A já si myslím, že lidé, jako jste vy, by tady opravdu měli sehrávat důležitou roli alespoň v některých oblastech. Další je ovšem otázka, eh, jak se s tím vypořádají přímo ti aktéři na místě. A to nejde jenom tedy o eh, výsledky eh, konkurenceschopnosti a využití příležitostí. Spíše jde otázka o hledání těch příležitostí. A je třeba si uvědomovat, že to je proces, který je ku prospěchu všech a umět to tady zdůvodnit a také eh, se zaměřit na to vlastně, kam směřuje eh, celkový vývoj, jak se budou proměňovat dodavatelské řetězce, výrobní řetězce, a prostě eh, ten svět se vyvíjí směrem k digitalizaci. To znamená, že my tady budeme mít obrovskou potřebu toho, abychom jaksi zajistili to, že ty technologie se nám podaří řídit způsobem, kterým je budeme moci využívat a že to zvládnou lidé, kteří v biznisu eh, se tím zabývají každodenně. Samozřejmě to jsou <clears throat> informace, které vy momentálně nemáte. Že? Pak je otázka, jak de facto eh, eh, lidi k tomu dovést, jak je vzdělávat. Eh, já myslím, že ten svět se skutečně velice změnil. Spousta věcí, která, které byly samozřejmostí, tak to už neplatí. A de facto je to takový tak, eh, znak eh, úspěchu. Jsme vlastně byli svědky toho, jak Čína vstoupila do globální ekonomiky a důsledkem bylo silné zmírnění chudoby ve světě, ústup chudoby ve světě. Čili eh, skutečně z hlediska eh, životních možností, kvality života, životní úrovně globálně eh, se mnoho zlepšilo. Teď otázka je, jak vlastně zabránit tomu, aby se nám tady Světová obchodní organizace Eh, nezhroutila. My jsme v současné době v prostředí, kde většina firm eh, je velice motivována, aby to pokračovalo dál tak jako dosud. Dovážejí materiály, vyvážejí výrobky, máme obrovské eh, globální dodavatelské řetězce, máme síť obchodních smluv a my jsme vlastně Eh, neviděli, že by se to, o co usiluje pan Trump, příliš realizovalo. On naráží na velký odpor. Čili v tomto bude sehrávat eh, technologie čím dál tím silnější roli, eh, poněvadž ta fragmentace výroby, ta je založena na modelu, kdy je možné ten výrobek rozdělit na malé kousky a vyrábět každý kus jinde na světě. Samozřejmě my tady máme automatizaci, 3D tisk a další, eh, další eh, nové věci. A de facto to působí tak trošku proti globálnímu obchodu. Eh, znamená to, že už nejsou tolik zapotřebí ty velké, rozsáhlé, dlouhé globální dodatelské řetězce. A e, když se podíváme dál dopředu e, na digitální ekonomii, tak e, de facto to se bude měnit dál. A de facto, pokud se tady něčeho bát, tak toho, že tady nebude dostatek lidí, kteří budou mít pocit, že tento vývoj je v jejich prospěch. Eh, naopak mnozí se, sna- se cítí eh, spíše eh, opuštěni a jak si a lidé budou mít třeba takovou, takový pocit, že politika se jim třeba nevěnuje. Dejme tomu, že zemědělcům se věnuje hodně, ale třeba <clears throat> těm novým digitálním profesím se třeba nebude věnovat, pač na to nebude mít. Takže tady to je v velké nebezpečí. Děkuji. Eh, paní Nielsen, děkuji. Já eh, souhlasím prakticky se vším, co bylo řečeno. Eh, tady já se dostal otázky, jak eh, vlastně jít naproti lidem a jak to dostat do parlamentu. Eh, myslím, že v OECD jsme o tom debatovali hodně. Jenomže eh, vlastně kdo diskutuje o obchodu a jak? My jsme třeba měli taky na IPECu taky velice živou debatu. A vyplynulo z toho například toto. Eh, jak důležitou roli mají sociální média? Eh, vlastně tím zastihnete lidi kdekoliv se nacházejí. Nebo eh, zase jít tou cestou offline, jít za lidmi do měst a do vesnic a vysvětlovat jim, co může Eh, mít za následek, nebo jaké následky může mít eh, ta či ona dohoda a podobně. Já si myslím, že nejlepší pozici toto provádět mají právě poslanci, kteří jsou spojeni s elektorátem. A já myslím, že to patří k těm eh, věcem, které vycházejí na povrch to je vlastně mm, něco, co, s čím se lidé potýkají každý den a tedy jenom o to eh, vlastně jim tady vít eh, naprotě. Samozřejmě mm, ten trh se proměňuje, to je eh, celá série různých příběhů a vlastně propojit ty lidi, tak to je možná dobrý začátek pro komunikaci o obchodu. Protože totiž Eh, ta digitální eh, revoluce znamená, že čím dál tím více lidí skutečně obchoduje, lidé prodávají, lidé nakupují. Máme tady obrovský explozivní růst eh, obchodování malých, s malými balíčky zboží. Jsou miliony obchodníků, kteří se tím zabývají. Čili skutečně takto je třeba jak si ten příběh konkretizovat. A možná také pro nás, zejména pro mezinárodní organizace, jako je tam moje, to je vlastně tak, že ten mezinárodní systém nemůže suplovat domácí politiku eh, tou prací, kterou my můžeme odvádět. Tady se hodně hovořilo právě o domácí politice a jak se to ujímají eh, vlády. Eh, tady vlastně součástí toho systému je srovnávání a tady vlastně e, jde o to, e, co vede k čemu. Tady může nastat jakýsi, e, jakýsi tlak a Eh, jestliže, jestliže eh, někdo tedy přijde o pracovní místo, znamená to, že vypadl taky z obchodního systému? To, to možná, že ne. Čili <clears throat> tady skutečně je třeba se podívat na všechny aspekty života, kdo vlastně vyhrává, kdo prohrává. A možná ještě eh, jeden aspekt, který jste na VTO, v tom systému je obrovský objem investic. Mnozí jsou strašně frustrováni, mají pocit, že ten systém neřeší velké problémy, ať už ty staré, které se vrací, jako je geopolitika, že máme tedy různé typy ekonomik a je otázka, jak, jakou roli hraje státní kapitalismus v různých ekonomikách. No ale Potom máme ještě další takovou oblast, se kterou si nevíme příliš rady, a sice ten internet je globální fenomén, ale my máme spoustu politik, které narážejí na hranice. Také co se týče politického systému, tak v podstatě nemáme žádnou záruku, že vydrží tak, jak je de facto eh, velká část toho poválečného světa v té nové architektuře obchodní eh, nemůžeme spolehat na to, že zůstane zachována. Eh. Thanks a lot, miss. Děkuji. Není paní Korly Kulibaly. Děkuji. Snažím se teď najít ještě něco, co nezaznělo reagovat eh, na to, co řekli ostatní řečníci. Možná jedna věc eh, přeci jen, a to otázka obchodu a provázanost obchodu s dalšími eh, faktory, které ovlivňují pracovní trh. Ať už jde o inovace, technologie, standardy, různé nové podoby práce, ať už jde o práci dočasnou nebo práci, která je nějakým, buď to v podobě zaměstnání nebo eh, práce autonomní. A u veřejnosti, myslím, vzniká dojem, že obchod nefunguje dobře, že je vyníkem současné špatné situace a já si myslím, že tady si to zasluhuje skutečně hlubší diskuzi ohledně toho, jak by měla vypadat v budoucnu práce, jakou práci si přejeme do budoucna, jakým způsobem můžeme my, a tím my mám na mysli všechny různé aktéry, jak se můžeme zapojit do utváření budoucnosti. Mm, já už jsem trochu unavená z toho, jak neustále se snažím veřejnosti prodat eh, přínosy obchodu, snažím se vysvětlovat, eh, jaké přínosy obchod má. Já myslím, že lidé vidí především svou vlastní situaci, současnou situaci a mají představu o svých krátkodobých či střednědobých vyhlídkách na trhu práce. A to, co je možná trochu vzdaluje, mm, nebo co chybí, je podívat se na dopady obchodní politiky, protože obchodní politika nefunguje ve váku, souvisí s dalšími vnitrostátními politikami. Je třeba lépe pochopit tu souhru a říct, také se uvědomit, že země si nemohou postavit zdi na hranicích, zavřít hranice neprodešně Možná je potřeba začít více diskutovat o tom, jak zlepšit ty přínosy, které obchod přináší, jak je rovnoměrněji eh, rozprostírat a distribuovat. Eh, k dispozici je obrovská literatura, jak eh, firmy mohou získat větší zisky prostřednictvím obchodu, ale zdá se, že často mm, tomu firmy nechtějí věřit. Rovněž často zjišťujeme, že ti, kteří mají eh, vysoké mzdy, jsou jiní lidé než ti, kteří na pracovním trhu ztrácejí. A pochopitelně, když budu mít z globalizace přínos, tak eh, ji budu podporovat eh, a naopak. K té otázce, co konkrétně bychom měli udělat a co dělá MOP, tak eh, Snažíme se například zmapovat eh, ty obavy, pokud jde o nerovnou distribuci přínosů obchodu při našich jednáních. Eh. Samozřejmě získáváme a šíříme průkazné informace. A ještě jeden příklad uvedu. Říkala jsem, že eh, proškolujeme k obchodním smlouvám a součástí eh, těchto školení jsou ehm, diskuze, kde se často eh, klade otázka, mm, jsou vůbec ty obchodní dohody k něčemu, jsou přínosné, takže musíme hovořit a vysvětlovat legislativní změny, Nedávno jsme školili v Bangkoku máme k dispozici informace, na základě nichž můžeme vysvětlovat, jak jsou pracovně právní ustanovení důležitá v obchodních smlouvách, ale ta diskuze tam se odvíjela úplně jinak. Oni nám říkali, my s tím souhlasíme, souhlasíme s tím, že pracovní standardy je třeba zlepšit, ale otázka je, jaké to má náklady. Pro zaměstnavatele to má obrovské náklady dodržovat tato pravidla. Kolik nás to bude stát? Můžete nám to říci? A kdo za ty náklady ponese konečnou odpovědnost? Takže <coughs> je potřeba osvětlit eh, tyto věci pro jednotlivé skupiny. A druhá otázka, na kterou jste narazili, je transparentnost. Větší transparentnost těchto jednání by určitě pochopila, pomohla veřejnosti pochopit eh, přínosy obchodní politiky. Tak ale ruku v ruce s transparentností musí jít také odpovědnost. Je třeba reagovat na, na, na obavy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Melendez Ortiz. Děkuji, pane předsedo. Já nechci už opakovat, co řekli kolegové a v podstatě s většinou toho, co zaznělo, souhlasím, takže se soustředím na dvě otázky, které tady zazněly. Předně dotaz eh, k tomu, jak zajistit větší legitimitu pro další integraci eh, investic a obchodu. Jak dát větší legitimitu mezinárodní spolupráci? A na to bych reagoval tak, že musíme vést opravdu rozsáhlý dialog na vnitrostátní úrovni ohledně národních vnitrostátních politik a od toho se odrazit eh, k té mezinárodní úrovni. Možná to zní jaksi obyčejně a samozřejmě, ale nedochází k tomu. Já jsem z Kolumbie, což eh, je mm, země, která se dnes vede mnohem lépe eh, v Jižní Americe než eh, před nějakými 30 lety, ale už tehdy jsme si nastavovali eh, mechanismy, mm, eh, které nám umožňovaly vést dialog s zainteresovanými subjekty o obchodní politice. Probíhaly tehdy strukturální změny a přesto se úplně nedokázalo zabránit tomu, že politika byla viněna z toho, že lidi poškozuje. Došlo k určité špatné komunikaci, nedorozuměním a tak dále, protože se zdálo, že ehm, není dosahováno politických cílů. Každopádně tedy žádný všelek jaksi neexistuje. Já si myslím, že jediná cesta asi nejlepší je eh, kvalitní vnitrostátní dialog. Pokud jde o vaše obavy z mm, eh, VTO a nedostatky, které vidíte ve VTO a vícestraném systému, globálním systému, to si myslím, že je třeba vnímat v kontextu komplikované architektury, mm, která tady byla nastíněna. Já vidím pozitivně to, co máme před, před sebou, to, co nás čeká. Myslím si, že mm, v současné době procházíme situací, která nám umožňuje hodně se poučit, upravit směřování, přizpůsobit se, doladit věci. VTO je ústředním prvkem páteří celého komplikovaného mezinárodního systému, takže dobrou zprávou vlastně je, že ty zásady, standardy, instituce, eh, včetně systému řešení sporů v rámci VTO, že toto všechno existuje a umožňuje zbytku komplikovaného systému, aby fungoval. Takže regionálně bilaterální obchodní smlouvy mezi zeměmi eh, jsou dnes vlastně všechny založeny na těchto zásadách, normách eh, vícestraného globálního systému. A to je velice důležité a bude to tak eh, i nadále, dokud budou tyto dohody platit. Takže ta současná situace včetně té krize, která vznikla ve změnou stylu Spojených států. Byla to změna stylu, já bych řekl při účasti eh, v globálním vícestraném systému nás přináší k několika zajímavým věcem. Eh, jednak, že ne všichni dostatečně reagovali. Co tím myslím? Spojené státy říkali, eh, pokud o řešení sporu, že nejsou spokojeny s fungováním systému a věcnou podstatou systému. Také s řízením sporů a s některými dohodami. Vlastně se tím dostáváme zpátky do roku 94-95 eh, k interpretaci eh, dohod o antidumpingových opatřeních eh, a nápravních opatřeních, takže Víte, že asi 21 ehm, rozhodnutí už bylo v jejich nesprospěch vydáno. Zbytek světa tedy s nimi nesouhlasil, oni stejně trvali na svém postoji a usilovali o změnu. K tomu byla příležitost v rámci kola z Doha, ale samozřejmě, že to si to žádá spíše dialog než konfrontaci. Ale jsou tu i jiné záležitosti, které s tím souvisí. například to, že potřebujeme specializované soudy, specializovaný soud pro nápravná opatření eh, u investičních sporů. Eh, nedávno zazněl eh, dotaz ve VTO, kdo má dostatečné zkušenosti na praktické úrovni s nápravnými a opravnými prostředky aby mohl působit eh, v tom odvolacím orgánu, aby je tam spousta zkušených lidí, tak vlastně praktické zkušenosti tohoto druhu nemá, mm, nemá nikdo. Ve Spojených státech, eh, možná i v Evropské unii, eh, už určité zkušenosti vznikají, ale tímto způsobem můžete vlastně jít a narážíte na řadu problémů. My se této problematice věnujeme už nějakých 20 let, máme hromadu literatury která řeší to, jak by se systém mohl zlepšit. Ale možná trochu chybí mm, určitá fantazie, jak se těch problémů chopit. Například eh, Číňané v dnešní situaci v globálním systému, v globální ekonomice jsou velkým, největším obchodníkem ale přesto nepřicházejí s žádnými eh, strategiemi zapojení do globálního systému. Já nechci nikoho omlouvat eh, a omlouvat tu současnou situaci a ale chci říci, že by bylo dobré eh, začít situaci revidovat a snažit se ten systém proměnit. A ještě k tomu uvedu dvě věci. V rámci vyjednávání z Doha od roku 2008 do roku 2013 se země rozhodly, že se shodnou na tom, že se neschodnou na pokračování kola z Doha. Dospěli k takovému nejednoznačnému znění z kola eh, v Nairobi, ale přesto nakonec pokračovali v dalších jednáních eh, ohledně té architektury. A všechny tyto problémy se musí vyřešit abychom mohli mm, postoupit ku předu. A Bernard ještě nadnesl jinou věc eh, související s reálnou ekonomikou. To je transformace, ke které dnes dochází v ekonomice. Ta transformace se neodráží v řadě dohod, eh, které nejsou z roku 95, kde se tehdy opravdu vyjednávalo eh, na ministerské úrovni v roce 82-86 35 let, eh, před 35 lety jsme se jinými slovy dohodli ohledně toho, jak bude fungovat eh, ta globální ekonomika a vícestranný systém dnes. Od té doby nejenže padla berlínská zeď, eh, a přišla Čína do globální ekonomiky, ale přišel i internet a další technologie a nic z tohoto se vlastně neprojevilo a neodrazilo v těch dohodách. Takže VTO eh, by měla začít čerpat inspirace z regionálních eh, dohod eh, a z globálního hlediska si myslím, že Evropa z tohoto hlediska sehrávala velice zajímavou roli, kdy se snažila prokázat určité vedení pokud jde o ochranu spotřebitelů, o integraci a tak dále. A než přišel Trump k moci, tak e, platil ten argument, že se zdá, že svět se začíná názorově zbližovat a že k tomu zblížení by mohlo dojít v roce 2020 až 2025. Možná, že teď je to takový okamžik určitého zádrhele, možná, že to zase takový zádrhel nebude. A úplně poslední věc, která mi nedává spát, a to, je, to jsou rozvojové země a demografický vývoj, e, růst v Africe, v Ázii, e, růst za současných e, geog- demografických tendencí, které už máme prognozované do roku 2050. A když se podíváte na reakce na, v ekonomikách OECD, Ehm, ty nějak nereagují na ty potřeby, eh, které vyvstanou v rozvojových zemích eh, dříve či později. Děkuji. Mr. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ke dvěma bodům, které zde zasněly. To je k roli národních vlád a o parlamentní dimenzi. To je první věci skutečně, že státy vlád, tedy vlády států, eh, tady mají vlastně dvojí roli. Obchodní politika, když vypadá jakoliv, je provázána s politikou domácí. Na eh, úrovni EU my v Evropské komisi eh, se snažíme přesně tedy formovat tu obchodní politiku. Komisaři Eh, například mají eh, tedy skupinu v komisi pro <clears throat> zapřažení globalizace. A vlády státu se samozřejmě eh, jakýmsi způsobem snaží ovlivňovat instituce té globální zprávy. Eh, vlády státu jsou skutečně klíčovými hráči v těch organizacích. To nejsou ty organizace samotné. Role, kterou si vlády státu přisvojí, aby tedy nějakým způsobem eh, oživili tu mezinárodní organizaci, tak té role se buď ujmou nebo ne. A my se shodujeme na tom, že skutečně eh, my jako mezinárodní organizace to musíme napomáhat. Musíme vytvářet dynamickou agendu. A to samozřejmě neznamená, eh, respektive tak bych to řekl, eh, že v našem demokratickém systému ty, ty kroky vlád států to všem neznamená, Eh, že by tady eh, nebyla nějaká role parlamentní. Naopak, my samozřejmě eh, spolupracujeme velice rádi s delegací Evropského parlamentu při té přípravě Buenos Aireské konference. De facto my jsme si už vybudovali Eh, takovou interakci mezi vyjednávači komise a parlamentní delegací a my zcela jistě do toho rámce spolupráce budeme dále investovat a v zásadě se to budeme snažit využívat eh, k tomu, abychom jako Evropská unie měli větší sílu na té eh, ministerské konferenci. Pokud se týče otázky VTO a řekněme rizika nebo obav, že eh, se může stát, kdy tu kotvu v podobě VTO ztratíme, tak eh, možná, že, eh, že VTO, a nemluvím o tom, že by se mohla zcela zhroutit, ale že možná Eh, přestane být středobodem té architektury a v podstatě eh, nedovedeme si představit, jak by vypadal svět eh, po zhroucení Světové obchodní organizace, poněvadž pravidla by nahradila síla. To je něco, co si jaksi nedovedeme představit. Čili je naší zodpovědností, abychom podpořili a posílili eh, Světovou obchodní organizaci a to různými způsoby, aby fungovala lépe v praxi, aby to její každodenní fungování bylo lepší, eh, tím dále, že eh, odmítneme oslabování jakýchkoliv našich pravidel. To my jako instituce nesmíme připustit. No a pak jde o to, že se budeme snažit tu legislativní agendu zdokonalit a e, zvýraznit její význam. Já bych e, to uzavřel tím, e, při vědnávacích funkcích VTO my jako Evropská unie, jako členská organizace, my Eh, chceme a prosazujeme další pravidla, abychom posílili VTO v šesti oblastech. My jsme eh, navrhli texty vyjednávacích návrhů v šesti oblastech. To je například eh, rybolov a tak dále a agri. Žádný jiný člen VTO nepředložil eh, VTO šest návrhů, to jsme udělali jedině my. A domníváme se, že to je ten leadership, eh, který bychom tady měli představovat my. Velice děkujeme expertům za příspěvky k zdokonalení naší práce zde ve výboru. Myslím, že to bylo velmi zajímavé zazněly opravdu nové aspekty. Velice děkuji. Tím se nachylila naše schůze k závěru a uvidíme se zítra v 9 hodin. Děkuji.